So, liebe Kolleginnen Kollegen. Tak, vážené kolegyně, vážení kolegové. Aspoň ti z vás, kteří už jsou tady, ty bych chtěl požádat, aby se posadili. A chtěl bych vám říci, že už je po 15.00, takže bychom měli začít. A tímto tedy zcela oficiálně zahajuji schůzi Výboru pro mezinárodní obchod. Dostáváme se k prvnímu bodu v pořadu jednání, což je přijetí pořadu jednání. Já vám chci navrhnout tři změny. První z nich se týká bodu číslo 5. Pan zpravodaj tu dnes nemůže být a proto navrhujeme tento bod, bod číslo 5, přesunout na úterý 14. dubna v 9 hodin. tam, kde měl původně být e, bod číslo 8, tedy soukromý sektor a rozvoj. Tady zpravodajka navrhuje, abychom e, její bod přesunuli až na 6. 7. května, tedy na příští schůzi našeho výboru. A ještě k bodu 20, což e, je řešení sporů Unie, tak toto, tato část setkání by se měla konat s vyloučením veřejnosti. To jsou tedy tři návrhy na změny. Máte ještě nějaké další, Helmut? Ne, myslím, že už to bylo zmíněno, pane předsedo. Ještě k bodu 8 Eh, bych chtěl požádat o to přesunutí, právě protože zpravodajka tu nemůže být eh, pro, zcela objektivně. Eh, pro, už, už, už, to, už to projednává také hlavní výbor, příslušný výbor DEVE, a takže se držíme vlastně stále toho časového harmonogramu. Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí o slovo, pak v tomto pozměněném tvaru schvalujeme pořad jednání. Takže bod 5 se přesouvá na zítřek na 9.00 a bod 8 na příští schůzi a bod 20 bude in camera. Děkuji. Další bod pořadu jednání je přijetí zápisu ze schůze. Tak jako vždycky to uděláme tak, že pokud do konce schůze nikdo nebude mít žádnou připomínku, pak bude, protokol, pak bude zápis považován za schválený. Děkuji. Pak tu máme bod 3, což jsou sdělení předsedy. Nejprve bych vám chtěl připomenout, že i tato schůze je přenášena do celého světa prostřednictvím webstreamu. Ano, eh, eh, vysílání Evropského parlamentu je velice populární na celém světě. Takže proto vás jenom upozorňuji na to, že musíte počítat s tím, že i z Nového Zélandu mohou lidé sledovat vaši aktivitu. Proběhla eh, cesta delegace do Větnamu, do Hanoje a Hočiminova města. Tato delegace měla sedm členů a předsedu. Včetně také dvou místopředsedů. Pan Winkler tam byl a pan Zahradil, který je také zpravodajem pro Větnam a e, oba také zástupci EPP e a SD, pan Kaspary a pan Martin. A pak tam byli tři další členové, paní Desarnes, paní Rodriguez a pan Proust. Já si myslím, že ta e, delegace byla velice dobře načasována do těch, do těch konečných fází vyjednávání o dohodě o volném obchodu. A mohli jsme si vytvořit poměrně ucelený e, obraz o stavu vyjednávání a o různých problémech, které jsme tímto e, dokázali identifikovat. Setkali jsme se tam s mnoha vysoce postavenými představiteli a vedli s nimi rozhovory. Setkali jsme se také s premiérem Větnamu, také s náměstkem ministra zahraničí, s náměstkem ministra obchodu, s předsedou hospodářského výboru Národního schromáždění, s předsedy nejsilnějších odborů a také s, ekonomy, s, s ekonomickými experty komunistické strany a také se zástupci občanské společnosti a e, ekonomického sektoru. Byla to tedy velice obsáhlá e, delegace, e, kde jsme mohli nazbírat celou řadu poznatků. A zejména význačné je to, že zájem Větnamu je poměrně, by byl poměrně jasně sformulován eh, ze strany pana ministerského předsedy, který eh, to prohlásil za svou prioritu. A i eh, další otázky jako TPP jsou považovány Větnamem za prioritu. Můžeme tedy předpokládat, že Větnam je připravený a ochotný tuto dohodu s Evropskou unii e, uzavřít. Další kolo vyjednávání bude v červnu a je klidně možné, že už tam nebo krátce poté na nějakém dalším kole bude dohoda uzavřena. Což e, si myslím, že bude úspěch pro obě strany a rozhodně to podpoří ekonomickou dynamiku ve Větnamu a právě tak evropské zájmy ve Větnamu budou tímto manifestovány. Z tohoto pohledu byla cesta delegace e, úspěšná a zdařilá a myslím si, že i e, na monitorovacích skupinách ještě budeme rozebírat zkušenosti, které jsme během této delegace načerpali. Potom ještě eh, ohlednutí za hlasováním na plénu. Makrofinanční pomoc Ukrajině která byla eh, založena na zprávě našeho výboru, byla eh, odhlasována 25. března. Tím byla tato snaha úspěšně uzavřena a rada byla také informována. hlasování o státech západního Balkánu a o importu textilií se bude konat 29. dubna. Zpráva Evropské unie o investičních překážkách byla eh, představena v březnu a týkala se zejména problémových oblastí v Rusku, Indii, Číně a Brazílii a samozřejmě také v Argentíně, ale i v USA. Tyto překážky jsou tam dobře vyčteny a schrnuty. Teď tedy je moment, který znovu nastal v diskuzi s místopředsedou Katajnenem, který je zodpovědný za růst investice a hospodářskou soutěž a v této souvislosti také i e, pro, e, za investiční politiku v dalších zemích. To byla má sdělení. Chce se k ním někdo přihlásit? Něco říci? Pan Winkler. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych jenom chtěl položit otázku, je to vlastně procedurální otázka. Já nevím, jestli je podle pravidel to, co se teď děje v tomto sále. Máme tady něco na stole ale já si nejsem jistý, jestli, nejsem jistý, jestli by to byl vhodný precedens. Jakožto členové tohoto výboru, jestli máme se účastnit různých marketingových aktivit, různých zájmových eh, skupin. Já samozřejmě respektuji všechny názory různých skupin v Evropě, ale nemyslím si, že bychom měli nastavovat precedens eh, takovýchto aktivit v našem výboru. A já tedy úctivě navrhuji, abyste udělil pokyn zaměstnancům, aby odstranili tyto předměty z našich stolů. Děkuji, pane Winklere. To už bylo oznámeno tedy před začátkem zasedání, ale pro oficiální zasedání platí e, celá jasná pravidla, která říkají, že rozdáno může být pouze to, co já schválím a e, měli bychom to takto dodržet. Samozřejmě bylo to rozdáno ještě před schůzí a není to tedy nějak oficiálního charakteru. Dobře. Teď se tedy dostáváme k bodu čtyři. což je obchod s produkty stuleňů. Pan Benson je naším zpravodajem. Jde tady o pozměnění směrnice z roku 2009, která zavedla poměrně tvrdý zákaz těchto produktů a to zejména v případě produktů z Kanady, a týká se to také otázky toho, jak to souvisí s životními podmínkami Inuitů v Kanadě. Je nutný nový právní systém, který by byl v souladu s výnosem z VTO a právě to teď přesněji nám představí náš pan zpravodaj. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Budu pokračovat eh, ve svém rodném jazyce. V roce 2009 Evropský parlament a Rada schválili nařízení, kterým zakázali prodej výrobků stuleňů. Norsko a Kanada spochybnili tento krok u VTO a proto je dnes potřeba eh, legislativu v této oblasti projasnit. Chtěl bych se vyjádřit nejprve k výjimce ohledně Inuitů. Je to jedna z těch výjimek z roku 2009, kterou jsme si odsouhlasili v tom slova smyslu, že Inuité by měli mít možnost využívat této výjimky, aby to nemělo žádné negativní dopady na toto původní společenství. Když se podíváme dnes na výsledky této eh, výjimky, tak eh, si myslím, že jsme se postavili k tomuto společenství velice negativním způsobem. Lidé žijí v okrajové části světa, na nejzaším eh, severu, snaží se maximálně eh, využít eh, zdrojů, které mají k dispozici, proto jsou pro ně tuleně nesmírně důležití, využívají jejich produktů, včetně kůží a návrh z roku 2009 vlastně ničí živobytí Inuitů, které je živilo po staletí. Je tedy potřeba dostat pravidlům VTO, nicméně nesmíme zapomínat, ani komise nesmí zapomínat na to, že to, co dnes schvalujeme, má dopad na každodenní život běžných lidí. Zdá se, že Eh, tato legislativa možná pro komisi nebo pro někoho jiného existuje jakoby ve váku, ale to není pravda. Komise nezvážila dopady této legislativy a nyní eh, jsme dokonce žádáni o to, abychom pro Grónsko pravidla zpřísnili. Myslím si, že komise již na začátku odvedla špatnou práci. Pro nás jako poslance si myslím, eh, že je potřeba jasně říci, že žádáme práci kvalitní a dosavadní situace je taková, že tento návrh bude mít na Inuity negativní dopad dopad. Grónsko vyváží výrobky eh, z stůlení, stůleňů a my v roce 2009 jsme provedli zásadní krok, eh, který eh, živobytí těchto lidí ničí. Samozřejmě, že se jedná o region, který je velice vzdálen Evropské unii, ale vemte si v potaz, že to jsou eh, často lidé, kteří žijí v odlehlých oblastech, nemají na každém eh, rohu obchod, supermarket, někdy ani elektřinu. Závisí tedy na na eh, přírodních zdrojích, na zpracování kůže a pro tuto chvíli ta pravidla, která byla zavedena, znamenají, že jejich živobytí je nadále neudržitelné. Je potřeba prověřit eh, dopad výjimky pro původní společenství a pokud tato výjimka se nějakým způsobem neosvědčila, je potřeba situaci legislativním způsobem eh, eh, změnit Myslím si, že je potřeba nastavit, nastavit jasná pravidla pro Inuity. Máme pravidla pro udržitelný rozvoj, pokud jde o různá původní společenství, ale vezměte si, že eh, tito lidé se chovají k přírodě mnohem přívětivěji než eh, celá řada z nás. My bychom eh, se spíše měli poučit od nich. Pokud jde o tu eh, další eh, výjimku, pokud jde o zprávu mořských eh, zdrojů, tak si opět myslím, že to není úplně správný postup zrušit tuto výjimku, protože tak ten systém ztratí nastavenou rovnováhu. Výjimka pro Baltské moře je poměrně malá, měla být zaměřena na drobné rybáře a lovce, ale já si myslím, že především musíme respektovat životní prostředí, a bránit eh, ničení přírodních eh, zdrojů. Musíme tedy ochránit také populaci eh, tuleňů. Na druhou stranu je potřeba mít jejich populaci pod kontrolou. Proto si myslím, že ten současný návrh nesměřuje udržitelným eh, směrem. Já tedy předkládám pozměňovací návrh, eh, který je v tom slova smyslu, že současné doporučení VTO je velice eh, úzce chápanou interpretací. Samozřejmě, že si musíme ještě uvědomit, že už kompromis roku 2009 byl velice křehkým kompromisem, stejně tak bylo velice obtížné dosáhnout schody na eh, kvótách. Pokud jde tedy o tuto výjimku pro eh, Baltské moře, tak musíme si opět uvědomit, že to je omezená skupina závislá na eh, těchto přírodních zdrojích. Děkuji. Děkujeme, pane Bencene. Stínovým zpravodajem za SD je pan Leichtfried, ten tady není, ale hovořit bude pan Schuster. Děkuji. Pan Leichtfried mě eh, poprosil, abych jeho jménem něco přečetl k této zprávě. Vážení kolegové, jak všichni víme, eh, Evropská unie zavedla eh, a potvrdila zákaz dovozu produktů z tuleňů. To je zapotřebí změnit pomocí výjimek. Pan zpravodaj Benson to udělal a já mu tímto děkuji za jeho, spra- za jeho práci. Za sociálně demokratickou frakci se domnívám, že bychom měli zvolit spíše minimalistický přístup a výjimečně se držet návrhu komise. Naším cílem je změnit pouze ty oblasti, které kritizuje VTO, což je podle mě bezpečnější přístup, tak abychom zcela narušili stávající legislativu, ale pouze tedy i, i, i ty části, nad nimiž VTO nemá kompetenci. Nicméně samozřejmě jsme otevření návrhům zpravodaje, například jako je požadavek posouzení dopadu, které by zkoumalo negativní dopady na inuitské obyvatelstvo, tedy negativní dopady toho zákazu obchodování. Je tu pouze otázka, zda to má být provedeno v tomto rámci, zejména v rámci prosazování eh, předpisů eh, VTO pokud jde o eh, udržitelný management zdrojů a ne o obecnou změnu tohoto nařízení. Pan zpravodaj má v úmyslu neškrtat výjimku MRM eh, eh, tak, jak podžaduje VTO, ale pouze ji přeformulovat. K tomu se stavíme skepticky. Eh, obáváme se, že přeformulování povede k podobné diskriminaci, za jakou nás VTO kritizuje. Proto jsme proti škrtnutí k výjimky MRM. E, Pokud jde o výjimku pro domorodé obyvatelstvo, tak s největší pravděpodobností e, se nám povede nalézt se spravodajem kompromis. Těšíme se na nové návrhy a na konstruktivní spolupráci. Děkuji. Děkuji. Pan Campbell tady není. Alde tady také není. Gue. Paní Miner.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 my nejsme proti eh, výjimce IC nebo proti výjimce MRM, eh, ale jsme proti komerci v těchto oblastech. Eh, VTO nepřijme pozměnění v tomto smyslu. Ta výjimka není vůbec takto zamýšlená. Pokud by ta výjimka to znovu umožnila, tak by bylo, tak by bylo možné zcela komerčně obchodovat s tuleními produkty. jsme proti eh, pozměňovacím návrhům zpravodaje Bencena. Děkuji. Děkuji za zelené. Prosím. Ich darf mich meiner Vorrednerin eh, já bych se chtěl připojit ke své předřečnici. I my jsme toho názoru, že ta zpráva nemůže takto zůstat. Pokud jde o výjimku MRM, eh, tak tady e, vlastně se ukazuje, že pouze jediný členský stát tuto výjimku využívá, a to pouze prostřednictvím 31, 31 povolenek. Takže u toho tento bod se dá zcela bez problému škrtnout. E, druhý bod se týká Inuitů je, poměr, je, je nutné e, objasnit, že komerční využívání je vyloučeno, což se dá provést relativně snadno, tak, že se tam změní některá slova. Takže e, ani tady nevidíme žádný reálný důvod tuto výjimku škrtat, tak jak to navrhuje zpravodaj. Děkuji a za EFDD paní Begin. Grazie. Mm, Děkuji. Pane předsedo, já souhlasím s kolegy, kteří hovořili přede mnou. Myslím si, že bychom měli udělat to, k čemu jsme se jako Unie zavázali, pokud eh, tedy jde o zákaz obchodování s produktů, které jsou získány odchytem tuleňů. Jde o zabíjení těchto zvířat, ale také o otázku globálního oteplování. To vše znamená pro tento druh eh, ohrožení. Já tedy podporuji zákaz obchodování s těmito produkty a myslím si, že bychom měli postupovat velice eh, obezřetě, pokud jde o udělování výjimek. Lidé, kteří žijí například Eh, na severu eh, Kanady žijí samozřejmě tímto lovem, ale je potřeba jasně rozlišovat eh, o tradiční lov a o lov, který je prováděn krutými způsoby. Je třeba tedy zajistit, abychom příliš nerozmělnili současnou legislativu, protože by to mohlo mít mohlo znamenat přímé ohrožení tohoto zvířecího druhu. Další věc, o které se chci zmínit, je to, že došlo ke schválení určitých pravidel pro tyto produkty. My jsme to tedy již v minulosti nějakým způsobem schválili a k dispozici je také naše dohoda s Kanadou a toto vše musí být tedy e, kompatibilní a myslím si, že by mělo být tedy možné u, u nastavit mírnější opatření pro Kanadu. Nyní pan Filner, děkuji. Chci poděkovat nejprve našemu zpravodaji za tuto zprávu. Vím, že ta tematika není nějak jednoduchá, je třeba se k tomu správně postavit. Uh, Velice důležitý úkol, se kterým se teď potýkáme, je, aby naše legislativa byla v souladu s rozhodnutím VTO. O tom tedy není žádných pochyb, je ovšem otázkou, jakým způsobem toho docílit. A já si myslím, že pan Benson eh, správně říká, že to, jakým způsobem komise navrhla tuto legislativu, ta metoda zpracování legislativy a její zesouladění s rozhodnutím VTO je postup velice, velice nekvalitní a špatný. Myslím, že bychom tedy měli udělat určitý krok zpět a vrátit se k tomu, co jsme říkali jako výbor, když se schvalovala tato legislativa. My jsme přesně předtím to varovali, a ve stanovisku našeho výboru jsme tehdy eh, řekli, že by bylo nejlepší toto legislativu odmítnout. A důvodem, který jsme tehdy uvedli, bylo to, že jsme se domnívali, že bychom měli vyřešit eh, především kruté, bezdůvodné vybíjení tuleňů v některých eh, regionech na světě, ale neměli bychom říkat, že problémem je samotný obchod s těmito výrobky a komise nakonec se ocitá v té stejné pasti i dnes. Snaží se nastavit eh, nějaké krátkodobě funkční řešení. Například eh, navrhuje, že vylovené produkty eh, Inuity by se mohly prodávat v podstatě kdekoliv po světě, včetně členských států, ale tulení odchycení v Evropské uleň, Evropské unii, i kdyby byly uloveni humánějším způsobem, se na trh dostat nesmí, je to zakázáno, protože to je špatné z hlediska životního prostředí, obchodní politiky a eh, představuje to diskriminaci. Dále komise uvádí, eh, že se tedy snažila kvantifikovat dopady tohoto návrhu, ale já si myslím, že opět dochází ke krátkodobému vyřešení problému, k něčemu dalšímu. Třetí věc, to je rovněž rozporuplné. Tady se hovoří o lovu tuleňů ve větším rozsahu v případě nárůstu populace tohoto druhu. Takže vlastně tady dochází k povzbuzování tohoto lovu, ale pak se nesmí těch eh, produktů dále využívat a nesmí se, prova- nesmí se prodávat. Takže komise nám vlastně říká klidně dále tuleně lovte, ale pak s, ním nakládejte jako, s nimi nakládejte jako s odpadem. A já si myslím, že to je špatné z environmentálního hlediska, ale samozřejmě, že to je také proti umluvě o biolo, eh, biologické diverzifikaci a diverzitě, protože přece není možné s odlovenými zvířaty nakládat tedy jako s, jako s odpadem. Toto je jasné zneužívání přírodních zdrojů. Znamená to, že tedy lov eh, tuleňů může i nadále pokračovat. A já se tedy ptám, co bychom měli s těmi odlovenými zvířaty dělat. Měli bychom je zakopat eh, do země, spálit, anebo bychom je měli využít, eh, získat z nich nějaké produkty a prodat. Já proto si myslím, že návrh vlastně nějak neodstraňuje tu výjimku MRM, výjimku pro řízení mořských zdrojů, ale Naopak si myslím, že je dobré tu výjimku přeformulovat, tak jak to navrhuje ve svém pozměňovacím návrhu pan zpravodaj, protože to řeší podstatu samotného problému spíše než eh, snahu nějakým způsobem situace krátkodobě vyřešit, protože to, co navrhuje komise, jak říkám, je eh, velice neblahé z hlediska životního prostředí, ale i eh, obchodní politiky. Děkuji. Pan Leichfried, děkuji, pane předsedo. Eh, omlouvám se, eh, že jsem přijel pozdě, ale eh, Lufthansa jako vždycky je nespolehlivá v pondělí. Já jsem se nechtěl už hlásit, ale pan Fielder mě k tomu trošku motivoval. Já se na to dívám úplně jinak. V minulém eh, legislativním období jsme vytvořili dobrou legislativu, která byla schválena většinou a kterou chceme eh, uchovat. Tato legislativa byla z různých důvodů, o kterých eh, můžeme diskutovat, napadena Kanadou. VETO zareagovala a navrhla opravdu marginální změny a to stačí, nic víc nepotřebujeme. Ten princip, který jsme schválili, spočívá v tom, že chceme, aby tuleni už nebyli krutě vražděni, ale a, a, a, aby to začalo fungovat. A já si myslím, že tady je potřeba ještě dále pracovat eh, na tom rámci, který nám zadala VTO a v tomto smyslu vnímám také návrh komise. Myslím si tedy, že není eh, nutné toho příliš mnoho měnit, eh, že se to dá vyřídit poměrně stručně a jasně. Děkuji. Pane Filnere, prosím. Myslím, že bychom o tom měli minimálně diskutovat. Jenom eh, zareaguji, že nejenom Lufthansa létá takto se spožděním. Ale jinak s vámi souhlasím, že je dobře pokusit se zabránit tomuto krutému způsobu zabíjení, ale pak musíte spolu s komisí dokázat, jak ze samé tedy podstaty věci je tedy možné zabránit, aby Inuité krutým způsobem nikdy tuleně nezabíjeli a vy vlastně implicitně říkáte, že to vždycky dělali jenom evropští lovci, protože vlastně říkáte, nebudeme řešit podstatu problému, to znamená to, že se někde tuleni zabíjejí krutým způsobem, ale rovnou řekneme, že to, co zabíjejí Inuiti, to je v pořádku, ale e, způsob lovu v Evropě v pořádku není a tady máme možnost eh, k tomu schválit eh, legislativu, takže to uděláme. A já si myslím, že v tomto bodě se mílíte. Voorzitter, ik ben blij te horen dat meneer Fjellner Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ano, já jsem pozorně poslouchala pana Fielnera. Samozřejmě, ty masakry, masakry tuleňů, to je samozřejmě něco šíleného. Tam všichni souhlasíme. Ovšem, já nechápu, ano, když prostě požadujeme nějaké peníze za ty produkty a tak dále, najednou to představuje problém, protože v podstatě to bude podporovat další zabíjení tuleňů. Jakmile řekneme, že můžeme lovit tuleně protože zde máme určité výjimky, výjimky pro místní domorodé obyvatelstvo, nebo protože v podstatě musíme udržet jejich populaci pod určitou kontrolou, to bude jediná motivace. Znamená to, že to bude skutečně pouze pro nějaké osobní účely, že to nebude teda prováděno pro komerční účely a tak dále. To nám samozřejmě vadí, protože jakmile budeme požadovat finanční prostředky za tyto produkty, tak si myslím, že okamžitě otevíráme dveře komerci samozřejmě. Takže možná bychom se měli trošičku ještě podívat na to. My jsme samozřejmě v tenkrát měli opravdu velice to mm, pondělí večer, kdy jsme hlasovali ve štěku, skutečně v podstatě vlastně tam bylo mnoho lobování a tak dále. Bylo tam spíše více lovců v našem výboru, než ti, kteří by opravdu byli členy našeho výboru, kdy se hlasovalo a tak dále. Ovšem samozřejmě musíme si uvědomit, že jsme teda schválili tu legislativu BTO, nám řeklo, že skutečně jsme dělali teda správnou věc, ale je to ochrana mm, samozřejmě zvířat, odůvodnění na základě mezinárodní legislativy a tak dále, dále, že klasifikace identifikujeme samozřejmě tyto zvířata za zvířata, která mají určité pocity a tak dále. To znamená, že je naší povinnosti postupovat tímto způsobem, proto já vítám i návrh komise, i rozsudek a rozhodnutí o Pokud je o pana Filnera, jeho otázky, ano, samozřejmě je to komerční lov stuleňů. Eh, tam bychom měli samozřejmě tomu zabránit, ať již u nás nebo mimo EU, a tam bychom měli být konzistentní, pokud jde o mezinárodní práv, u nás i mimo EU znamená pokud je o komerční lov tuleňů, že my jsme již řekli, že z historických, tradičních a jiných kulturních důvodů, že skutečně domorodovatelstvo může mít tuto výjimku. VTO nám řeklo, že jsme nedodrželi řádným způsobem tuto výjimku a že bychom teda neměli otevírat tuto rozpravu, ale spíše se podívat v tomto okamžiku na to, jakým způsobem skutečně můžeme nějakým způsobem upravit tento text, pokud jde o Inuity. A myslím si, že návrh komise jde správně jsme Samozřejmě, že to nezabrání. Samozřejmě Inuitům, pokud jde o mm, Evropskou unii a tak dále, o tyto benefity. Ovšem zabránili bychom komerčnímu, komerčnímu využívání a lovu eh, v, u nás v Evropské unii. tak jak jsme tomu zabránili mimo. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo komisi, což je pan Martin Lukas. Prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Komise by rovněž ráda poděkovala panu zpravodaji za návrh stanoviska a zároveň bychom rádi poděkovali za to, že jsme se mohli zapojit do diskuse o tomto dokumentu. Dovolte, abych vám připomněl velice stručně rozhodnutí VTO. Protože to je vlastně takové východisko. Toto rozhodnutí obecně v podstatě potvrdilo zákaz obchodování s produkty z To si myslím, že skutečně byl velice pro, byl samozřejmě účastný výsledek. Ovšem, pokud jde o ty dvě výjimky tohoto zákazu, ta první výjimka, jak víme, to znamená, to jsou produkty, které pochází eh, z oblasti lobu, které se týkají řízení mořských zdrojů a dále to byly produkty z lovu Inuitu. Pokud jde o MRM výjimku, VTO neakceptovalo tento typ lovu, jakožto jiný typ lovu, jiný než řekněme komerční lov Kanadě či Norsku a právě proto považovali tuto výjimku za diskriminační. To, že tento lov MRM typu může být neziskovým nebo drobným lovem a tak dále, to podle jejich názoru nebylo dostatečně odlišné proto, aby eh, to byl jiný typ lovu než komerční lov v Kanadě či Norsku. A pokud jde o Inuity, tak tam to rozhodnutí VTO bylo diametralnější, protože v principu akceptovali tu skutečnost, že tento lov je skutečně jiný, odlišný od komerčního lovu v Kanadě či Norsku. Je totiž potřeba pro Inuity domorodého obyvatelstva, abychom skutečně v soukromém i mezinárodním právu akceptovali a uznali tuto výjimku, pokud jde o zákazy um, těchto produktů, protože je to potřeba pro jejich živobytí. Je to zásadní, tato výjimka to byla rovněž, to bylo úžasné vítězství zajistit tento bod. A BTO v podstatě, mm, ano, pokud jde o uznávání této výjimky, oni říkali, že v podstatě v rámci Inuitu, že tam nebylo dostatečně jasné to odlišení od komerčního lobu. Čili toto jsou výsledky sporu, letitého sporu na půdě VTO, kde komise pokračovala v tomto úsilí, snažila se skutečně všemi prostředky dodržet to naše aky, to znamená zákaz, včetně těch dvou výjimek, ovšem výsledek VTO jednání je právě ten výsledek, který máme na stole a podle toho musíme jednat my jsme přistoupili k takovému omezenému přístupu, pokud jde o implementaci rozhodnutí VTO. Tradičně takto postupujeme, není to poprvé, že musíme měnit eh, tyto texty. Posledně to bylo asi tak před dvěma, třema roky, tam antidumpingová regulace eh, musela být změněna po napadení ze strany Číny, parlament i rada tenkrát postupovali stejně. Jednak dodrželi aky, co možná v nepozměněné podobě do maximální možné míry a pouze skutečně udělali minimální změny, aby došlo ke splnění závěru VTO. Hmm, je to implementace, která je dostatečně solidní, aby teda ukončila spor na půdě VTO a tato, tato implementace je v podstatě jedna, jeden z kroků, které musíme udělat v určitém časovém horizontu. Neznamená to nějakou revizi či přeskum samotné implementace jako takové. Tento přístup, který jsme již otestovali v minulosti, osvědčil se, je to podle nás správný přístup k implementaci rozhodnutí VTO, No, v podstatě vlastně to znamená to, že bychom MRM výjimku úplně zrušili. Já samozřejmě jsem bojoval pro to, aby jsme udrželi tuto výjimku. Ovšem, univerzálně nám odborníci řekli, že prostě pokud chceme mít opravdu solidní implementaci rozhodnutí VTO, tak to nemůžeme udržet. Pokud bychom pouze nějakým mírným způsobem změnili tuto podmínku MRM, tak bychom pořád čelili problému diskriminace s ohledem na komerční lov a pokud bychom tuto výjimku měli příliš rozsáhlou, tak bychom podkopali samotný zákaz. To znamená, že je to situace hlavy 22. Chceme-li zachovat tuto výjimku, byl by to problém, právě proto jsme navrhli úplně ji odstranit. A pokud jde o tu výjimku Inuitu, tam navrhujeme zavést samozřejmě je otázky, které se týkají mm, blahobytu, živobytí, určité mm, možnosti, které by určité mm, jasné odlišení tohoto lovu od komerčního lovu, tak aby to skutečně ta výjimka byla smysluplná, kterou by mohli využívat Inuité z Grónska, ale i domorodé obyvatelstvo v jiných částech světa. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní opět poprosíme pana zpravodaje. Prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Na závěr, jestli dovolíte, eh, trošku k tomu, co řekla komise. To znamená, že bychom chtěli mít určitou smysluplnou výjimku, která by pokrývala Inuity. To rovněž jsem slyšel ze strany mnoha předřečníků jistě stěnových zpravodajů, čili to mě opravdu potěšilo. To znamená, že potřebujeme skutečně analyzovat i určitý dopad, dopad toho, jak bude vypadat tato legislativa, jaký bude mít dopad na Inuity v Grónsku. Já skutečně doufám, že stínoví zpravodajové budou mít čas a podívají se na tuto zprávu, kterou mám k dispozici, kterou mi předložilo WWF a kterou jsem všem poskytl. Tato organizace nám předložila tuto zprávu, realizovala Eh, tuto zprávu, tuto analýzu, která se týká tohoto tématu a popisuje tam skutečně všechno to, k čemu došlo po zavedení tohoto nařízení. Bez pochyby, ano, já samozřejmě souhlasím i s těmi stěnovými zpravodaji, kteří tvrdí, že si musíme být jistí. Jistí tím, že nedojde k masakrování populace tuleňů, že nedojde ke krutému vybíjení, tak jak jsme to například viděli někdy v Kanadě a tak dále. Ovšem, my samozřejmě hovoříme o inuitech, o Um, lidu, kteří, uh, který se zabývá lovem, tradičním lovem tuleniu celá staletí. Skutečně je to lov, který probíhá na jejich území, na jejich historickém území, na to nesmíme zapomínat. Někteří samozřejmě tvrdí, že by to mělo být pouze pro osobnou potřebu, osobní spotřebu. Ano, tato spotřeba, co to znamená? To znamená, aby inuité měli dostatečně, dostatečnou potravu pro sebe, pro své psy, aby měli dostatek kůže a tak dále. Čili my zde nehovoříme o nějakém masakrování stovek nebo tisíců tuleňů, rozhodně ne. Jde skutečně o tuleně, kde, mm, kde probíhá tento hon opravdu a lov skutečně v malých opravdu malých um, na, v malém měřítku. Já skutečně se budu snažit zajistit společně i se stínovými zpravodaji, abychom dospěli k určitému textu, který bude představovat zodpovědné řešení celé této problematiky. A pokud jde o komisi, komise hovořila o implementaci rozhodnutí VTO. Ano, samozřejmě, toto je velice důležité. Toto rozhodnutí my samozřejmě hovoříme o něčem, co máme k dispozici od května 2014, čili kolik máme ještě času, kolik máme ještě času, aby jsme skutečně mohli implementovat tento text. Víme, že již vlastně rok o tom hovoříme. Já jsem otevřen, pokud jde o formulaci celé této problematiky, jsem samozřejmě otevřený, eh, pokud jde o všechny tyto otázky. Ovšem jde o technické záležitosti, jde i o to, jaký to bude mít dopad na místně doborodé obyvatelstvo. Samozřejmě inuité, to jsou lidé, kteří se mnohem um, lepším způsobem uh, chovají k přírodě, k ekosystému, než kdokoliv z nás, z Dánska či z jiné evropské zemi, země. To znamená, že já skutečně bych chtěla, abychom respektovali tento lid, abychom respektovali jejich způsob tradičního života. Podle mě je to otázka udržitelnosti. Skutečně to je hlavní otázka, kterou si musíme všichni položit, na kterou nesmíme zapomínat. Je to otázka udržitelnosti, udržitelného života. Proto prosím, abyste si přečetli tuto zprávu, abychom nalezli kvalitní řešení pro Inuity i ostatní domorodé obyvatelstvo. Děkuji. Děkuji. Lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů vyprší 17. dubna ve 12 hodin. Potom 7. května se bude o této zprávě hlasovat v našem výboru. a potom bude předána e, příslušnému výboru, který bude hlasovat 4. června. Tímto uzavíráme tento bod pořadu jednání. Bod číslo 5 byl posunut na zítřejší ráno a to znamená, že si teď uděláme pauzu, dejme tomu 10 minut. Tak, abychom krátce před čtvrtou hodinou byli zase všichni tady. Dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, eröffne ich wieder die tak vážené kolegyně, vážení kolegové, pokračujeme v dnešní schůzi. Eh, mohu vám s potěšením oznámit, že je tu s námi pan místopředseda komise Katajnen a chtěl bych ho srdečně přivítat mezi námi. Je to poprvé, kdy eh, přichází pan komisař do výboru pro, zahr- eh, pro mezinárodní obchod a já doufám, že tímto zahájíme Eh, dlouhý a probíhající dialog. Máme celou řadu eh, záj- oblastí zájmu, které se překrývají. Je tu otázka eh, investic a pobídky růstu, která bezprostředně souvisí s obchodní politikou a pan místopředseda Katajnen už dříve řekl, že jedním z jeho hlavních úkolů při zprostředkovávání eh, investičního plánu komise spočívá právě v tomto a že má úzkou souvislost se stimulací investic prostřednictvím obchodní politiky eh, tak, eh, aby mohl být naplněn nový začátek pro Evropu. Chceme samozřejmě také to, aby e, byl posílen, byla posílena vývozní schopnost e, evropských podniků prostřednictvím obchodních dohod, ale chceme také přilákat investice z třetích států, zejména samozřejmě od podniků, které zatím ještě nebyly činné na mezinárodní scéně. Takže tímto způsobem chceme přispět k plnění Evropské strategie 2020. Takže eh, existují úzké vazby mezi tím, co děláme my tady a tím, čím se zabýváte vy v komisi. Takže ještě jednou eh, vítejte a dávám vám slovo. Mr. Chairman. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, Děkuji vám za pozvání na dnešní zasedání, na tuto výměnu názorů. Jsem velice rád, že máme tuto možnost si společně prodiskutovat témata, která vás zajímají. Já se soustředím ve svém úvodním vystoupení na dvě hlavní priority Evropské komise. Jednak investiční plán a a transatlantické investiční a obchodní partnerství TTIP. Tyto priority jsou velice důležité samé o sobě a Samozřejmě největších výhod můžeme dosáhnout, pokud budeme hledat mezi nimi synergie a pokusíme se je co možná nejvíce skloubit. Takže nejprve k investičnímu plánu. Ten jsme schválili Minulý rok v listopadu schválili jsme návrh na řízení o Evropském investičním fondu pro strategické investování a to v lednu. Legislativní návrh tomuto investičnímu plánu tedy máte nyní v rukou vy. Samozřejmě, že bedlivě sledujeme práci v jednotlivých výborech a případně reagujeme a těšíme se na zajímavé diskuze s radou a parlamentem v rámci trialogu a doufáme, že EFSI bude fungovat eh, do začátku léta. Toto je tedy první hlavní iniciativa v rámci našeho mandátu a já si myslím, že je velice důležité ukázat našim občanům, že Tentokrát k věci přistupujeme skutečně jinak, snažíme se spolupracovat eh, a dosáhnout udržitelné ekonomické obnovy. Pokud chcete dosáhnout úspěchu, a my si skutečně toto přejeme a chceme vytvořit reálné příležitosti pro evropské firmy a občany. Je potřeba odstranit překážky pro investice v Evropě. Jsou to především překážky eh, v rámci přeshraničních eh, činností. Já jsem eh, cestoval po Evropě během posledních několika měsíců a diskutoval jsem o předkládaném investičním plánu a narážel jsem opakovaně na jedno a totéž téma ze strany soukromého sektoru a to, že je potřeba dosáhnout urychleně pokroku, pokud jde o jednotný trh, je potřeba odstranit překážky pro investice a podpořit investiční klima. My jsme se pustili také do zlepšení obchodního eh, a investičního vyjednávání se zahraničím. Chceme, aby naše firmy měly lepší přístup eh, na mezinárodní trhy, mohly dobře mezinárodně konkurovat a abychom zajistili ochranu našich investic v zahraničí. Přístup, který jsme zvolili v komisi, je samozřejmě eh, komplementární s tou první prioritou, s tím naším investičním plánem. Prostřednictvím investičního plánu si přejeme posílit eh, nejenom domácí poptávku, chceme posílit také know-how, eh, vytváření a získávání dalšího kapitálu. Chceme vytvořit stabilní Eh, předvídatelné prostředí pro investice. To tedy navrhujeme eh, v rámci našeho investičního plánu, když eh, budeme provádět regulační reformy v rámci Evropské unie, tak budeme také v lepší situaci, pokud jde o konkurenceschopnost našich firm v zahraničí. Tak například pokud vytvoříme skutečně dobře propojený digitální jednotný trh, tak budeme mít okamžitě další uh, Um, výhodu uh, při našich uh, zahraničních aktivitách a při vyjednávání se zahraničními partnery. Spuštění investičního plánu nám umožní více vytěžit uh, ze všech smluv o obchodu a investicích, které máme k dispozici. Chceme, aby naše firmy byly konkurenceschopnější a chceme jim pomoci prosadit se v globální konkurenci. Možné synergie mezi investičním plánem a obchodními eh, dohodami, to je velice důležité zejména pro malé a střední podniky, protože průzkumy opakovaně ukazují, že nedostatek kapitálu je hlavní překážkou globalizace evropských malých a středních podniků. Takže pokud zlepšíme jejich přístup k financování, Eh, zlepšíme jejich situaci a tady může být katalyzátorem právě zmiňovaný investiční plán, který nabídne příležitosti pro malé a střední podniky expandovat v zahraničí. V oblasti obchodu a investic vyvíjíme rozsáhlou činnost, snažíme se získat pro Evropu maximální výhody a samozřejmě, že vím, že to tady si přejete i vy ve vašem výboru. Asi lze očekávat, že pokud jde o dohodu, jako je TTIP, tak to rozsáhlou dohodu, že to je samozřejmě ústřední téma pro nás, pro všechny. To je pochopitelně prioritou pro naši komisi i pro mě osobně, protože to může být obrovský stimul pro evropské hospodářství a může to také posílit eh, náš vliv, vliv při stanovování globálních standardů a prosazování našich hodnot. Chtěl bych zdůraznit, že je možné dosáhnout uzavření takové dohody, aniž bychom snížily vlastní standardy, pokud jde o ochranu životního prostředí, trhu práce, potraviny či ochranu spotřebitelů. A můžeme zmínit i jiné oblasti. Předseda Juncker vytvořil k TTIPu uh, eh, úzkou skupinu, které spolu předsedám. Je to tedy skupina několika komisařů a my chceme, abychom postupovali soudržně při vyjednávání ve všech oblastech a podporujeme tak paní komisařku Malstrem. Diskutovali jsme o tom, jak postupovat dále, pokud jde o investice a tady chci zopakovat, co řekla paní Malstrem eh, a mluvila o tom minulý měsíc také na vašem výboru. Myslím si, že i z hlediska investičního plánu a pokud jde o jeho kapitolu ohledně reform a ISDS. Já si myslím, že navrhovaný přístup je správný. Jako paní komisařka Malstrem se těším na diskuzi s vámi i v dalších měsících ohledně toho, jak bychom ty reformy měli zrealizovat, eh, abychom dosáhli stanoveného cíle, to znamená získali další kapitály a investice a zajistili a ochránili své investice v zahraničí. Paní komisař, Evropská komise by chtěla dospět k jednotnému postoji, jak postupovat dále. Já doufám, že nám v tom pomůžete tím, že budete k věci přistupovat s otevřenou myslí. Na druhé straně Atlantiku samozřejmě velice pečlivě naslouchají tomu, co říká Evropský parlament k SDS a vůbec obecně k TTIP. Takže vás prosím, abyste nám dali dostatek času na to, abychom mohli vše projednat řádně jak s vámi, tak i s dalšími zainteresovanými stranami. Já doufám, že nakonec dospějeme ke změní, které bude dobré pro všechny strany. Na závěr chci říci, že v letošním roce budeme mít více příležitostí prodiskutovat nejrůznější vazby a synergie mezi různými politickými nástroji, které dnes máme k dispozici pro podporu růste, růstu a pracovních míst. Paní komisařka Malström například chystá zamyšlení o uh, komplexní investiční a obchodní strategii, kterou chceme předložit na konci září. Dynamika mezi vnitřním trhem a naší vnější politikou bude ústředním tématem těchto diskuzí a zaměříme se také na to, jakým způsobem můžeme lépe vysvětlovat to, jak obchod vytváří pracovní místa v Evropě a jakou roli hraje evropský obchod na celosvětové scéně. My si přejeme eh, nastavit proces vyjednávání transparentně a proto nás samozřejmě budou zajímat také vaše názory. Ze všech těchto důvodů eh, si Evropská komise stanovila určité priority, a těmi prioritami tedy jsou investiční plán a TTIP a my zajistíme, abychom s nimi nakládali soudržně, aby se vzájemně posilovali a neprotiřečili si. Ale k tomu potřebujeme samozřejmě i vaši spolupráci, takže bych to uzavřel a velice se těším na dnešní diskuzi, pane předsedo. A jak jsem říkal, můžeme diskutovat o čemkoliv, co vás zajímá. Děkuji. Děkuji vám, pane místo předsedo. A teď už předám slovo nejprve zástupcům jednotlivých politických skupin. Není tady žádný koordinátor za EPP, ani se nikdo další za EPP nepřihlásil, takže předám slovo panu Lechfriedovi za SAD, prosím. Uh, Děkuji vám, pane místopředsedo. Já si myslím, že bylo velice zajímavé to, co jste nám uh, nyní prezentoval. A rád bych se vás zeptal na jednu záležitost. Vy jste hovořil o vyjednávání o TTIP a to je také asi jedna z těch nejznajímavějších věcí pro náš výbor. Tak se vás chci zeptat, jak vidíte situaci s vyjednáváním v současné době, protože právě když jsme mluvili s paní komisařkou Malstrem a hlavním vyjednavačem, tak začal vznikat dojem, že čím více se vyjednávání prohlubují, tím více se zdá, že se komplikují. A tak se chci zeptat, jak to vidíte vy, jaké velké problémy si myslíte, že mohou ještě vyvstat během vyjednávání například označení zeměpisného původu nebo otevření trhu s veřejnými zakázkami ve Spojených státech. Zkrátka mě zajímá váš názor na tyto záležitosti a já mám ještě jednu otázku a ta je taková cílenější. Týká se ISDS. V Evropském parlamentu hm, proběhla řada zajímavých diskuzí ohledně ISDS i v rámci naší skupiny socialistů a demokratů je vidět i určitá rezistence proti tradičnímu modelu ISDS, tak jak je například použit v dohodě CETA. Tak se ptám, zda je možné vyjednávat s Američany o systému, který by mohl být pro Evropský parlament přijatelnější, protože já si myslím, že tradiční forma ISDS zde může narazit na problémy. Já jsem dostal právě pozměňovací návrhy ke zprávě pana Langeho k TTIPu a myslím si, že to bude pro našeho předsedu obrovská práce, protože jsme dostali 822 pozměňovacích návrhů. A tak mě zajímá, Zda si myslíte, že to je celé možné nějakým způsobem vyřešit, a nebo co se stane, pokud se řešení nenajde. Takže na to bych se vás rád zeptal. Děkuji. Nyní pan Scholz. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také, pane místopředsedo komise, za eh, ten úvodní projev, který byl velice zajímavý na náročné téma, abych tak řekl. My už jsme dříve diskutovali na plenárním zasedání nebo na schůzích výboru o plánu předsedy komise o investičním plánu komise a já si myslím pořád, že je to trošku takové vůdů. Protože, abych to řekl úplně upřímně, já jsem pořád ještě nepochopil, a to se týká i naší dnešní výměny názorů ohledně mezinárodního obchodu, jak chcete přilákat soukromé investory aby dávali spoustu peněz na e, rozvoj. Když se podíváte na projekty, které e, jsou podány například z Německa, tak na tom seznamu je spousta projektů, které už byly odmítnuty na národní úrovni nebo které se staly na národní úrovni terčem kritiky za to, že, eh, ne, že se nevyplatili, že nedávalo smysl pro budoucí eh, rozvoj průmyslu Evropské unie, aby tento projektům bylo vyhověno. Takže když hovoříte o průmyslu 4.0, když hovoříte o nových výzvách a o posílení eh, investic do vědy, No tak abychom nestratili eh, naše tempo, když víme, že v Číně že z Číny pochází dnes největší množství patentů. Jak tedy chcete přitáhnout ty soukromé investory? Jak je chcete přimět, aby dávali peníze? Protože v konečném důsledku každá investice musí eh, soukromému podniku, zejména velkému, přinést nějaký zisk, přinést peníze zpátky. Pokud například soukromý investor staví silnice nebo mosty, eh, tak eh, v podstatě musí přinášet přímý nebo nepřímý zisk. Jestliže výsledek investit, jestli hovoříme o výsledku investic do infrastruktury a tak dále, tak vlastně máme na mysli čím dál více zprivatizovaných eh, infrastrukturních projektů, jako jsou například letiště a tak dále. To, abych řekl jenom jeden příklad. A kromě toho, když lidé začnou využívat alternativních tras, tak, vý, tak příjmy z mýta budou mnohem nižší, než bylo původní očekávání. A tím pádem se ta investice nevrátí investorovi tak, že na záruku soukromého zisku budou použity veřejné peníze. Dalším problémem je TTIP. Vy jste o něm hovořil. E, zmínil jste se o vyjednáváních, o e, obchodním partnerství. Když se podíváme na podmínky zaměstnanosti na obou trzích, tak mezi nimi je poměrně daleko. Já jsem se nedávno vrátil ze Spojených států, hovořil jsem tam se zástupci odboru v New Yorku a jim dělá starosti, že přestože americké odbory byly pro tu dohodu ze začátku, ale teď předpokládají, že dohoda nepovede k očekávanému zvýšení pracovních standardů ve srovnání se standardy EU. Takže Takže možná, že ta konkurenceschopnost je nebezpečná, nebo představuje otazník pro americké standardy pokud by měly být zvýšeny na evropskou úroveň, protože je jasné, že musíme vzájemně uznávat stávající standardy. Jak tedy chcete potom přilákat investory z USA například, aby šli investovat do Evropy? Děkuji. Děkuji. Paní Keller. Děkuji. Já mám také několik otázek, které se týkají obchodního a investičního partnerství. Pokud jde o obchod, tak z vaší zprávy vidíme, že tvrdíte, že obchod automaticky přináší růst. Nicméně, zejména v debatě o TTIPu je mnoho otazníků, které se vznáší kolem tohoto výroku. Tak mohl byste prosím specifikovat, jak si myslíte, že se to stane a jak myslíte, nebo jak si představujete, že to povede k vytváření pracovních míst? protože jste také komisařem pro pracovní místa. Možná, eh, možná eh, získáte nějakou výhodu a eh, vzniknou pracovní místa, ale také určitě některá pracovní místa zaniknou. A toto zanikání by se nemělo podceňovat. Chcete tedy vytvářet pracovní místa uvnitř Evropské unie, tak v tom případě si myslím, že obchod není správným nástrojem, protože ten také ohrožuje spoustu pracovních míst skutečných živých lidí Měl byste také možná zkoumat místní eh, hodnotu vytváření pracovních míst, tu eh, interní spotřebu, eh, kterou také chceme vytvořit těmi investicemi, o kterých jste se zmínil, těmi udržitelnými investicemi, které povedou k udržitelným a kvalitním pracovním místům. Pokud jde o investiční plán, tak my ho plně podporujeme, pokud by byl udržitelný, což zatím tak úplně stále ještě není. V tom smyslu, že, ne, že nechceme dále zvyšovat spotřebu eh, fosilních paliv a eh, stavět nové infrastruktury, nové silnice a tak dále, protože to nejsou investice, to je mrhání penězi. Dále, jak chcete podporovat eh, krizové země, protože v současnosti jsou v podstatě vyloučeny. Určitá flexibilita tu je, ale jak ji chcete využít tak, aby peníze šly tam, kde je jich zapotřebí. Pak jste také hovořil o soukromých investicích. V Evropě máme obrovský nedostatek investic. Přestože je dost peněz k dispozici, přestože hodně peněz se nabízí, lidé hledají, kam je investovat, ale přesto k těm investicím nedochází. A mě by velice zajímalo, co komise s tím hodlá dělat. Samozřejmě komise má své meze, ale kde vidíte zdroje tohoto problému s investicemi a jak chcete tyto problémy odstranit? Děkuji. Jude? Děkuji. Já bych se na to podívala z trochu jiného pohledu. Mě už příliš nebaví e, diskuze o TTIPu a já si myslím, že o TTIPu ještě budeme se dnes odpoledne bavit hodně, takže já bych se soustředila spíše na EFSI a na to, e, jak se tento investiční plán a Evropský fond slučuje s dimenzí mezinárodního obchodu, zejména vzhledem k tomu, že chceme e, obrovským způsobem investovat do infrastruktury a zkoumat projekt projekty, kterých eh, bude poměrně hodně, budou, budou tedy vysoké výdaje na infrastrukturu, což bude znamenat výdaje, eh, pro, eh, výdaje na materiály a mě by zajímala jedna věc, a sice, že když si vezmeme současnou situaci na vnitřním trhu, tak já jsem ze severovýchodní Anglii a nám se podařilo během krize eh, uchovat poslední eh, ocelárnu. A byli jsme vlastně zachráněni eh, tajvanskou firmou. SSI, která investovala do této vysoké pece, která se měla zavřít. Tato investice je ale ohrožená, protože cena oceli na mezinárodním trhu se snižuje a ekonomika globálně se zpomaluje, takže vlastně eh, je to takový nástup Číny na světový trh a e, jak chcete zajistit to, aby Evropský e, fond pro strategické investice se svou výstavbou infrastruktury prospíval také našemu průmyslu a našim pracovním silám. To je totiž e, náš hlavní zájem, který si myslím, že sdílí mnoho lidí v Evropě, zejména v regionech, jako je ten můj, který patří k nejchudším regionům ve Spojeném království, srovnatelný s dalšími chudými regiony v Evropě. Evropě. Je tam, eh, je tam velice silný eh, průmyslový eh, sektor, který pokud bude ohrožen globalizovanými trhy, tak to ohrozí celou ekonomiku toho regionu. Takže když takhle sedíte s komisařskou Malmström u stolu, tak jak chcete zajistit, aby globalizace, aby, aby výhody globalizace pocítili eh, evropští zaměstnanci a abychom zároveň zajistili to, že tam budou eh, příslušně ochráněni před nebezpečími. Děkuji za slovo. Já mám dvě otázky. Ta první se týká dohody o volném obchodu u takovýchto dohod je v podstatě vždy, vždy, vždycky platí určité principy. U Američanů, u TTIPu to není problém, protože oni mají jiný způsob ručení za produkty. U nás nemáme takovou tu legislativu ručení za produkty, takže jak s tím hodláte zacházet? Já si myslím, že praktické důsledky tady nemusí vypočítávat, jen si vzpomeňte na eh, celý líčení u nejvyššího soudu v USA. Já myslím, že určitě víte, o čem mluvím. To je první bod. A e, druhý bod. Nebo já to nechám být, aby to bylo kratší. Děkuji. Tak e, pane místopředsedo, ještě tři další otázky ode mě. Já myslím, že máte naprostou pravdu, že míra investic v Evropě je příliš nízká, i v Německu je příliš nízká. Takže riziko, že ztratíme naši konkurenceschopnost vůči dalším velkým aktérům na globální scéně, eh, existuje. Musíme tedy stimulovat investice. To je jasné. Samozřejmě e, investiční plán má e, objem jenom okolo 300 e, miliard euro, což není tolik. A já si myslím, že bychom se měli zaměřit na to, do jakých oblastí bychom měli stimulovat investice. Já si myslím, že pro mě nejdůležitější je proces eh, digitalizace a eh, jako, je, eh, jako jsou produkty, jako je internet věcí a také vyvíjení nových obchodních modelů. Je to trošku jiné než další investiční úvahy, takže mě by zajímalo, jak se na to díváte. A druhá otázka. Ve srovnání se Spojenými státy nemáme takovou kulturu rizikového kapitálu. Zejména mladé e, inovační firmy jako Apple, Google a Amazon byly vystavěny e, z rizikového kapitálu. A samozřejmě můžeme si klást otázku, proč vznikají v USA, proč v USA vznikají tyto nové obchodní modely a ne v Evropě. Bude se investiční plán zabývat také rizikovým kapitálem? A za třetí, ve výboru pro průmysl se hodně diskutuje o tom, jak využívat peněz z horizontu 2020 v tomto investičním plánu. Můžete nám zaručit, že ta to, to souvisí s mou první otázkou, že tato, e, ty inovace jsou velice důležité pro e, Evropu a že to bude garantováno tímto investičním plánem tak, jak to bylo garantováno horizontem 2020? Excuse me. Herr Bürger. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Výbory Ekon a výbor Bač se budou zabývat mnoha pozměňovacími návrhy k balíčku OFC a já bych chtěl na tomto místě e, ještě říci, že naším společným cílem by mělo být e, dosáhnout férového výsledku, který by zaprvé z ohledu na touto důležitou iniciativu měl dostatečnou důvěryhodnost a zároveň, aby, eh, abychom dodrželi ambiciozní časový harmonogram. Zároveň ale musíme mít na paměti s ohledem na pracovní strukturu a také s ohledem na jednotlivosti financování. Tady ještě bude potřeba průběžně nějakých úprav. A já doufám a chtěl bych k tomu vyzvat komisi, aby byly poněkud kreativnější než dosud, protože v minulosti eh, docházelo došlo k mnoha eh, úpravám rozpočtu, ať už jde o eh, financování eh, Galilea nebo potravinových projektů, takže tady ta rozpočtová kreativita umožnila, usnadnila dospět k, k kýženým výsledkům. Pak jsou tu ještě některé další komponenty, když už hovoříme o ulehčování investic a o vytváření pracovních míst. Už máme eh, určité zkušenosti z minulých let s různými plány na obnovu předchozí Barozovy komise a nyní zjišťujeme, že eh, to, co přinesla iniciativa pro zaměstnanost mladých v těch nejpostiženějších zemích, tak tam vlastně byly dány k dispozici peníze ale e, zaostává to stále ještě za očekáváním. Ne, ne, není to totiž jenom v penězích, není to jenom penězí, je to také tím, že administrativa pracuje pomalu, v mnoha členských státech, e, já můžu e, jmenovat i ten svůj, a je, je zapotřebí se na to podrobněji podívat, vzít to pod, pod drobnohled. A je otázka, co tedy vlastně si, čeho se, čeho se ujmeme na evropské úrovni a co přenecháme členským státům. A nejde jen o členské státy, vezměme si můj volební obvod. Když jsme eh, se zabývali mostem přes kanál, eh, tak to nevyselo jenom v mém eh, v mém volebním obvodu nebo eh, spolkové zemi, ale také to záviselo na eh, exportu do, do Dánska. Eh, táhlo se to několik, nebo dotáhlo se to téměř deset let. Takže pane předsedo, já si myslím, že je nutné, aby kromě toho, co komise už správně začala, tedy že se pustila do těch klíčových bodů, tak aby neustále nevytvářela nové iniciativy, protože podívejme se podrobněji na to, kde v našem právním rámci můžeme něco udělat pro to, aby atraktivita e, investic byla zvýšena. Ale jak, jak říkám, peníze sami o sobě nestačí, jde také o tu strukturu, kterou jsme vybudovávali mnoho let a která často působí jako překážka pro investice. Takže co v tomto ohledu hodlá komise podniknout v příštích letech? Tak a teď máte slovo, pane komisaři. Děkuji za slovo. Já, jestli dovolíte, bych propojil několik těch otázek do společných oblastí. Jednak to byl obchod, TTIP, poté investiční plán. Několik informací k tomu, co řekla paní Keller. Že snad já si myslím, že obchod automaticky vytváří růst. Víceméně ano. Víceméně ano, myslím si to jednak, že sice zastupuji komisi, ovšem já pocházím z Finska, to asi víte. A právě veřejný sektor a jeho role je tam vysoká. Možná bych řekl, že příliš vysoká. Pokud chceme zajistit, aby určitá země poskytovala dostatek služeb pro své lidi, vysoký stupeň a úroveň vzdělávání, tak to musí být nesmírně konkurenceschopná země, aby mohla obchodovat a aby mohla být úspěšná v tomto obchodování, protože pouze v rámci obchodu může získat dostatek finančních prostředků pro sociální záležitosti, společenské záležitosti a právě proto velice podporuji vnitřní evropský trh. Pokud bych nevěřil v obchod, tak bych pravděpodobně měl se snažit s některými členskými státy zničit části jednotného trhu a to, co jsme vybudovali. Já si myslím, ale že k tomu potřebujeme férové, spravedlivé obchodní dohody nejenom s evropskými zeměmi, ale ostatními částmi světa, protože tam platí stejná logika. Paní Curtin Darling přišla s velice dobrým příkladem toho, jak se mohou věci vymknout spod kontroly, pokud neplatí společná pravidla? Například kvalitní investice do ocelářství, ovšem jakmile tam nemáme společná pravidla v oblasti obchodování, tak některé jiné země mohou přistoupit k dumpingu nebo subvencím ve stejném odvětví. A v tomto případě to vytvořilo problém právě ve vaší části Velké Británie, čili profitabilní, schopné, rozumné investice najednou se stávají zbytečnými. Pokud to chceme řešit organizovaným způsobem, potřebujeme férové, spravedlivé obchodní dohody, které by zamezily a zabránily našim konkurentům v zneužívání nebo využívání těchto neférových, nekalých praktik a tím ničili naše pracovní příležitosti u nás v Evropě. V tomto konkrétním případě, o které jste se zmínila, Evropská komise se jim zabývá velice podrobně a snažíme se zjistit, co bychom tam mohli v oblasti obchodu ještě udělat. Čím dál tím více se v rámci TTIP jednání zabýváme pouze už těmi nejobtížnějšími záležitostmi. Pan Lightfried se o tom správně zmínil. Ovšem, pokud se podíváme na tuto situaci z pozitivního hlediska, teda pozitivně, tak můžeme říci, že se nám povedlo něco již dosáhnout, protože nám zůstaly pouze ty problematické body. Bylo mi řečeno velvyslancem Frominem, že na stole prezidenta Obamy je napsáno, že obtížné věci jsou prostě vždycky obtížné. Oni to vědí, my jsme si toho vědomí a pokud chceme dosáhnout spravedlivé obchodní dohody s druhou stranou, tak musíme tvrdě pracovat a musíme přestat obvinovat Ehm, Američany, že nejsou seriózní v jedné záležitosti, my, že nejsme v jiné záležitosti a tak dále. To prostě nevede k ničemu. Samozřejmě musíme si uvědomit to, že oblast veřejných zakázek je obtížná záležitost, například pro Američany. My tam chceme určité věci prosadit, zase jsou to záležitosti jiného charakteru, které jsou kontroverzní pro naši stranu. Ovšem, pokud zde budeme mít opravdu odhodlání na obou stranách, tak si myslím, že se nám může povést dosáhnout vyvážené kvalitní dohody. Politicky je to vždycky obtížné. To o tom je politika. Vyřešit obtížné záležitosti, protože jednoduché věci již byly vyřešeny. Mechanismus ISDS je nesmírně důležitou součástí obchodní dohody. Jsem si vědom veškeré kritiky, která je částečně relevantní, částečně je založena na nepochopení či strachu, který je nepodložený. Ovšem musí být otevřený a samozřejmě jsou zde rozumné obavy, které se týkají mechanismu ISDS. Pro mě osobně a pro komisi nejde o černobílou záležitost, to znamená, zda tento mechanismus je dobrý či špatný. My potřebujeme, ano, samozřejmě ISDS pro určitou ochranu našich investic, protože pokud americká legislativa neumožňuje stejná práva našim evropským společnostem, která umožňuje americkým, tak v podstatě nemůžeme udělat téměř nic pro nějaké férové zacházení v rámci amerického justičního systému. A proto je to zásadní záležitost, velice důležitá věc. Samozřejmě jsou zde zásadní hodnoty, které ctíme na obou stranách Atlantiku, všem u nás v Evropě, alespoň musíme zajistit to, že parlamenty či země nebo práva těchto zemí regulovat samozřejmě existují a že to zůstane důležité i do budoucna. Druhá věc. TTIP. My samozřejmě i zde máme naše zásadní hodnoty, které bráníme, je to součást negociačního procesu. Nyní bych se možná věnoval investičnímu plánu. Pravděpodobně jste si vědomí toho, že tento plán má tři části. První a ta nejvíce debatovaná je právě ten fond EPSI. Druhá část je eh, ten, ten eh, celý objekt projektu, poradní orgán a třetí část se týká prohloubení vnitřního trhu. Nejprve, si dovolíte EFSI. A možná i k těm jednotlivým projektům, které nás čekají. Pan Scholz, jakým způsobem získat, přilákat soukromé investice? Paní Keller se ptala, proč máme nedostatek investic, proč tomu tak je a další dotazy se týkaly toho, jak ty nejzranitelnější země by mohly, jakým způsobem by mohly těžit z tohoto fondu. První věc. Tento nový fond nevyřeší všechny problémy. Je to takový úse zaměřený fond, který se zaměří na soukromé investice v některých případech to budou společné projekty veřejného soukromého sektoru, ovšem nebude půjčovat finanční prostředky čistě veřejným investorům. Je to úzce zaměřený fond, protože se zaměřuje na projekty vyššího rizika, ty, které nemůžeme financovat obvyklým způsobem prostřednictvím půjček EIB, protože samozřejmě bychom jinak prostě akpitalizovali EIB a půjčovali finanční prostředky tímto způsobem, tradičním způsobem. Například v loňském roce to bylo těch 77 miliard na ročním základě, je to někde mezi 60 a 70 miliardy soukromé i veřejné investice. Ovšem tento nový fond v podstatě se zaměří na odlišné projekty. Tím se budeme snažit mobilizovat soukromé zdroje. Soukromý sektor tvrdí, že likvidity je dostatek, nám nechybí likvidita. To, co nám schází, je sdílení rizika nebo financování, které financuje rizikovější projekty. A to je právě cílem EPSI. Částečně bude sdílet rizika soukromých investorů a tím je chránit. To znamená v projektech, které jsou rizikovější nebo natolik riskantní, že soukromý sektor by nemohl na svých bedrech nést takové riziko. Čili způsob, jakým by nejzranitelnější země mohly čelit, těžit z tohoto fondu EFSI, je právě tímto způsobem to znamená, že tam bude i riziko spojené s jednotlivými zeměmi, pokud jde o to sdílení rizika. Já jsem například nedávno navštívil Kypr, kde mi bylo řečeno, že potřebují například drobnější investice do cestovního ruchu, renovace hotelů nebo systém vodovodní, obnova těchto systémů, distribuce vody a to jsou v podstatě drobné investice. Majitelé hotelů, podnikatelé jsou připraveni do toho investovat, ovšem je zde určité riziko spojené se zemí a proto ty finanční náklady jsou vysoké a proto my jsme jim poradili a Navrhl následující věc, co kdybyste propojili několik různých investičních plánů a právě aplikovali tento prvek sdíleného rizika, požádali o finanční prostředky z EFSI, a tím by vlastně ty finanční náklady financování těchto projektů pro místní podnikatele zásadním způsobem poklesly a mohli by právě investovat z krátkodobého, střednědobého horizontu do obnovy v rámci cestovního ruchu. Čili toto je cíl zaměřit se na riskantnější projekty, do kterých by sám soukromý sektor nemohl jít. A druhá záležitost, která je velice úzce propojena s otázkou pana předsedy. Bude to poskytovat právě tento riskantní, rizikový kapitál malým a středním podnikům. To je nedostatečný zdroj financí úplně všude, dokonce i v Německu. Samozřejmě to platí o ostatních zemích. Čili malé a středně velké podniky, které provádějí výzkum, vývoj, tyto podniky mohou získat úvěry ve většině našich členských států přímo od bank. Ovšem, často tomu není tak, protože nemají dostatek menového kapitálu. A to je jeden právě prvek EFSI, který se zaměří na tento problém. To znamená, že klienti v Nizozemí, na Kypru, v Portugalsku, Německu z toho budou moci těžit. To znamená, že to nepřímo podpoří výzkum a vývoj investice do výzkumu a vývoje. Dojde ke kombinaci výzkumu, vývoje se skutečnou reálnou ekonomikou, s podnikatelskou sférou. Důvod, proč nemáme dostatek investic, takových důvodů je několik. První, nedostatečná poptávka. Druhý, některé země a některé oblasti nejsou globálně konkurenceschopné. Třetí důvod, když nám nechybí zrovna likvidita, tak nám schází financování, které by pokrývalo část rizika. A kmenový kapitál, o tom jsem se před chvíličkou zmínil, to je další veliký problém pro malé a středně velké podniky. Nedostatek tohoto kmenového kapitálu, pokud chtějí uh, aby jejich um, podnik rostl. Nestabilita kolem našeho regionu, to je další faktor, který je rovněž nějakým způsobem má dopad na investory, čili potřebujeme skutečně mnoho, mnoho záležitosti reformy na národní úrovni, zlepšení konkurenceschopnosti, dále potřebujeme evropské nástroje, pomoc pro sdílení rizika a třetí oblast, která nám chybí, jsou nové trhy a právě proto je jednotný trh tak důležitý. Všichni známe příklady z digitálních produktů. Pokud si chcete koupit některý takový produkt, je to obtížné, občas dokonce i ilegální. Když hovoříme o přeshraničním obchodu nebo energetika, tam rovněž nám chybí plná harmonizace na vnitřním trhu. Čili potřebujeme lepší nebo řekněme nové, další trhy. A nyní se dostávám k horizontu 2020. To je pravděpodobně jedna z nejořehavějších záležitostí u triálogu určitě nalezneme řešení, ovšem jestli dovolíte, abych vám vysvětlil, trošku popsal tu logiku celé problematiky. Horizont 2020 je největším výzkumným projektem ehm, na světě, téměř 80 miliard, je to v podstatě o téměř o 50 větší než před ehm, pár lety. 3,5 procenta těchto finančních prostředků asi 2,7 miliardy bychom chtěli využít z tohoto fondu. Tyto prostředky bychom chtěli využít jakožto finanční nástroj, který by nám umožnil znásobit ten, tyto prostředky a poskytnout úvěry například pro výzkumný sektor. Mnoho lidí tvrdí, že výzkum nemůže těžit z těchto finančních nástrojů. Ovšem samozřejmě, že i platy profesorů, učitelů, to obvykle se platí z veřejného sektoru, ovšem výzkum jako takový rovněž potřebuje investice. Já jsem navštívil ve Francii a rovněž na Kypru jsem navštívil různé takové instituce a oni skutečně nám například velice hrdě hlásili různé společné investice z EIB. EIB pomáhala mnoha univerzitám v těchto zemích při investicích do výzkumných facilit. Některé univerzity například plánují společně se soukromým sektorem investovat do výzkumných projektů, čili toto je již každodenní skutečnost. Výzkum prostě rovněž potřebuje investice a dochází k tomu částečně za spolupráce s, se soukromým sektorem, i když teda většinu toho na, sebe, na sobě nesou veřejné instituce. Čili ano, těch 2,7 miliardy můžeme využít jako granty nebo jiné možnosti finančních nástrojů. Když se podíváme na země, ve kterých výzkum a vývoj je ve srovnání s ADP nejvyšší, tam využívají granty, ale i veliký počet finančních nástrojů, čili ta skutečnost není černobílá. Samozřejmě s platy se platí z, z veřejného sektoru, to je pravda, to bude platit i do budoucna, ovšem pokud budeme investovat do výzkumných různých facilit, tak tam potřebujeme i finanční nástroje. Doufám, že jsem pokryl Dobře ještě jeden bod na závěr. Zdá se, že to vyvolává určité neporozumění. Ekofin rada se loni v září rozhodla poskytnout takový indikativní seznam potenciálních investic, takzvaný task force, možná víte, a to vyvolalo určité nedorozumění ohledně těchto projektů, které byly na tomto seznamu, zabudou, investo, zabudou financovány z EPSI, ze strany EU. Někteří lidé měli pocit, že financování pro tyto projekty by byly ve formě grantu. Nic z toho, co jsem řekl, ovšem není pravda. Tento seznam není přímo propojen s investičním plánem. Je to spíše opravdu takový orientační seznam. Protože jsou tam určité kvalitní plány, velice dobře strukturované investiční plány, projekty, ovšem jelikož jsou veřejné, tak nemohou získat financování z tohoto rizikového fondu. Je tam několik velice kvalitních soukromých projektů a pokud promotér v této oblasti bude nadále seriózně postupovat v této oblasti a mm, obrátí se na EIB a může se zeptat, zda z EFSI by mohl získat finance pro tento projekt nebo možná získá klasický úvěr z EIB. Je důležité si ovšem uvědomit to, že EFSI je jakoby banka a jejich klienty jsou buď soukromé společnosti nebo promot aktéři eh, z soukromo veřejného sektoru, Není to, nejsou to vlády ani Evropský parlament, ani Evropská komise, která by vybírala tyto projekty. Budou to právě takoví promoteři těchto společných projektů a budou hodnotit to, zda jednotlivý plán či projekt si zaslouží, splňuje tato kritéria a eh, zaslouží si financování z tohoto fondu. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme, vážený pane místo předsedo. Já si myslím, že to je pouze začátek konstruktivního dialogu, který nás čeká pro stimulaci investic, udržitelného růstu a pracovních míst. Děkujeme vám ještě jednou. Excellent. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir tak, vážené kolegyně a kolegové, teď přejdeme k dalšímu eh, bodu programu. Je to bod číslo 7. Naše oblíbené téma za poslední dobu, a sice TTIP. Dnes eh, se chceme zabývat pozměňovacími návrhy eh, a diskutovat o nich. Jsou to pozměňovací návrhy k mému návrhu usnesení Lhůta uplynula 26. března a od té doby jsme to spočítali na 898 pozměňovacích návrhů, které od vás dorazily. Nejprve jsme tedy potřebovali trochu času na to, abychom nechali přeložit všechny pozměňovací návrhy do všech jazyků Bohužel se to zatím ještě nepodařilo do všech jazyků, takže nejsou k dispozici ve všech jazycích. Já samozřejmě nemohu eh, tady hovořit o všech 898 pozměňovacích návrzích. Nicméně pokusil jsem se identifikovat, eh, kde potřebujeme kompromis, kde je kompromis možný a kde je možné ty pozměňovací návrhy konzolidovat. Po eh, intenzivním zkoumání pozměňovacích návrhů eh, musím říci, že, jsou, že se dají hrubě vyznačit určité směry, v, hrubých obrysech se dají začlenit do eh, toho návrhu uznesení. Občas jde o změnu formulace, o doplnění. Někdy jsou tam také nové myšlenky, které tam mají být přidány a já si myslím, že v mnoha těchto otázkách bude možný e, konstruktivní kompromis. A já jsem pevně přesvědčen o tom, že se nám podaří k tomuto kompromisu dospět, e, který by nám umožnil dostatečnou přesnost, ale zároveň který by nám e, který by nespůsobil, že zabředneme do detailů a ze kterého bude jasně vidět naše politické zaměření, eh, tak abychom ho mohli eh, sdělit na venek. Já tady vidím zhruba čtyři eh, oblasti, které jsou kontroverznější. Jednou z nich je otázka ochrany osobních údajů. Tady máme poměrně značně odlišné pozměňovací návrhy také některé, eh, které eh, to, které z toho dělají nutnou podmínku. A další eh, oblast jsou služby. Tady se vedly široké diskuze o tom, do jaké míry mají být služby začlenění, které ano, které ne, jaká má být správná metoda. Třetí oblast je oblast Eh, udržitelnosti. zejména pokud jde o eh, ústřední pracovní normy ILO, ohledně jejich eh, závaznosti a ohledně způsobu jejich plnění. A potom samozřejmě otázka ISDS. To jsou čtyři oblasti, které mi připadají kontroverzní. My jsme samozřejmě už o nich do hloubky diskutovali a pokoušeli jsme se dospět k řešení. Chtěl bych ještě něco říci ke stanoviskům jednotlivých poradních výborů. Jak víte, tak dostali jsme stanoviska od 14 výborů Zatím bych odevzdalo stanovisko 7, lhuta je 16. dubna, takže v tomto týdnu dostaneme stanoviska také od ostatních výborů, které se rozhodnou a budeme moci čerpat z odborných znalostí jednotlivých těchto výborů při naší práci a budeme je integrovat do návrhu usnesení. Vzhledem k tomu vysokému počtu pozměňovacích návrhů 898 plus 14 stanovisek jednotlivých výborů jsem hovořil s některými koordinátory politických stran o tom, zda bychom neměli lhůtu pro eh, debaty, pro rozpravy eh, prodloužit. Já jsem se řídil tímto přáním a proto hlasování o zprávě se nebude konat 7. května, nýbrž 28. května. Máme tedy o 14 dní e, více na to, abychom hledali kompromisy a abychom diskutovali a to také znamená, že na plenárním zasedání se nebude hlasovat v květnu, ale na druhém červnovém zasedání respektive v druhém červnovém týdnu, neboli 8. června pravděpodobně. Tam se bude hlasovat, takže budeme mít ještě možnost, nebo je mou snahou, abychom našli solidní většinu pro, pro mou zprávu. A pokud to můžu vyjádřit, toto přání, tak je to pro mě opravdu velice důležité, abychom získali velkou většinu protože chceme samozřejmě e, formulovat naši pozici vůči komisi a nedává příliš smysl, kdybychom nakonec měli výsledek hlasování 350 ku 320. Měla by to být silná a jasná pozice Evropského parlamentu. A jsem e, pevně přesvědčen o tom, že Potřebujeme silnou většinu také proto, abychom jasně dali najevo svou pozici vůči Spojeným státům. A to je eh, věc, která mě poněkud nepokojuje v současnosti. Pan místopředseda Katajnen eh, hovořil o tom, že na obou stranách jsou nutné silné ambice. A já si nejsem jistý, jestli v tuto chvíli na straně Spojených států tyto ambice jsou. Uh, už během vyjednávání jsme narazili na některé nepříliš ambiciozní návrhy USA a kromě toho je třeba konstatovat, že eh, diskuze, které teď probíhají v kongresu, tedy to, do jaké míry je kongres ochotný eh, dát souhlas prezidentu Obamovi, tak ty diskuze jsou velice kontroverzní. Eh, republikáni ani demokraté se ne, neuspěli s nějakým návrhem, zatím nedali na stůl žádný návrh a je zcela nejasné, kdy takový návrh přijde a jak potom bude probíhat de, rozprava v kongresu o tomto návrhu. A kromě toho je jasné, že že USA eh, kladou vyšší prioritu na transpacifickou dohodu eh, TPP, která bude eh, uzavřena ještě před tou ambiciozní dohodou TTIP. To všechno mi nepřipadá příliš ideální v současnosti. A proto bychom měli dát jasný signál ohledně toho, jakým způsobem chceme postupovat my, jak ofenzivně hájit naše zájmy, tak, abychom vytvořili určitou dynamiku, abychom rozmíchali tu dynamiku i na druhé straně Atlantiku. Za dveřmi je desáté kolo vyjednávání a jednat se bude i nadále, ale eh, jak říkám, ta dynamika mi v současnosti nepřipadá správná. Takže, dámy a pánové, to byly úvodní eh, úvahy eh, z mé strany a nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. Pokud jsou zde, a potom dostanou slovo další kolegové, budou-li se chtít přihlásit. Paní Quisthout Rovol tady není. Paní McClarkin taky ne, ale a Maritě Šáke. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za nadnesení této velice důležité problematiky. Měl jste optimisticky, takže vám přeji hodně štěstí a je dobře, že máte trochu více času, abyste se mohl vypořádat s těmi téměř 900 pozměňovacími návrhy. Já bych se chtěl zaměřit na podstatu mm, těch návrhů, které jsem předložila a které podle mě odpovídají i jiným návrhům, které předložili kolegové z ALDE. My očekáváme, že eh, TTIP bude mít významný a pozitivní dopad a tak eh, naše očekávání i ambice musí být do toho návrhu promítnuty. Také chceme zajistit, eh, abychom posílili naše vyjednavače, Evropskou komisi, aby měla co možná nejsilnější mandát ze strany členských států. Je potřeba, je na čase, abychom spolupracovali a snažili se o kvalitní TTIP, který nám něco přinese, který přinese něco pozitivního firmám, malým a středním podnikům, což je pro naši frakci zvláště důležité, že se podaří díky tomu odstranit zbytečné překážky a přitom si podržíme ty standardy, na kterých nás, nám záleží. Také jsme aktualizovali návrh o některé nové záležitosti, o poslední vývoj, ke kterému došlo během vyjednávání Evropské komise, například společné prohlášení o veřejných službách, což vyjasňuje řadu obav, které jsme měli a umožňuje nám to soustředit se teď na jiná témata, jako je například přístup k trhu, což je taky věc problematická. Dále je důležité abychom si uvědomili, že je velice důležité v celém, projek- v celém vyjednávání dále pokračovat a věnovat se nejenom věcem, které jsou velice důležité mediálně, eh, jako například ta porážka eh, drůbeže, ale i na eh, nové věci globálního dopadu, a tady je důležité si uvědomit, jak se k tomu chce Evropská unie postavit, jak se chce zachovat eh, své standardy, svůj eh, postoj. My se snažíme zajistit, eh, že jak nyní, tak i v příštích generacích eh, budeme mít eh, obchod založený na důvěryhodných pravidlech a že ta pravidla budou brát v potaz naše potřeby, nové technologie, nový vývoj v energetice a tak dále a tak dále. Je tedy třeba orientovat se na budoucnost. Dopad tohoto usnesení bychom měli také zvážit v globálním kontextu. Samozřejmě, že je dobře, že Evropský parlament má možnost bilancovat, ale toto není konečné usnesení, které jediné a poslední bude k tomuto partnerství přijato. Vy jste zmínil určité výzvy a problémy, eh, pokud jde o získání podpory eh, v kongresu. Ten je hodně polarizovaný a to je samozřejmě problém, ale musíme si uvědomit, že ty typ a problémy, eh, které s tím kongresmeni mají, se netýkají čistě, mnohdy čistě ty typ. Já jsem četla v amerických médiích otázky, proč podporujete ty typ když se v něm hovoří o tom a o tom a ono třeba to úplně tak eh, přímým tématem není. Takže je potřeba toto vysvětlovat, eh, že určité věci nám umožní TTIP nebo TPP, ale pak jsou i věci, na kterých můžeme eh, spolupracovat jinak. Takže měli bychom se maximálně soustředit na dosažení takového takové dohody TTIP, která bude přínosná pro naše občany. Evropský parlament musí sehrát v tomto smyslu svou roli a doufám, že, jak jste sám řekl, pane předsedo, že to bude, že naše usnesení bude konstruktivním přínosem. Těším se na další diskuse s vámi i dalšími stínovými zpravodaji a já doufám, že se vypořádáme s tou obrovskou kupou pozměňovacích návrhů a sama uh, se vynasnažíme, abychom posunuli ku předu vyjednavací proces, aby to přineslo dobrý výsledek Evropanům, ale abychom také zajistili, že si mm, všichni uvědomí, že to je sice určitý moment bilancování, ale že do budoucna máme možnost ještě celou řadu věcí změnit a ovlivnit a dosáhnout velice kvalitní dohody. Děkuji. Nyní Helmut, prosím. Děkuji, Bende. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, to chtěl udělat podobně jako Maritě, že se soustředím eh, na to, k čemu jsme podali pozměňovací návrhy jako frakce a eh, ty další poznámky si nechám na potom. Myslím si, že už jenom počet pozměňovacích návrhů svědčí o tom, že pokus našeho výboru o stanovení poz pozice celého Evropského parlamentu bude velice náročný. Konec konců také tady vyjednáváme. Otázka zní, e, e, co si myslí naši spoluzákonodárci, co si myslí veřejnost. Já tedy ještě jednou potvrzuji e, tu pozici, kterou jsem představil už v první rozpravě o návrhu usnesení. A ta v podstatě spočívá v tom, že jsou tu určitá témata, která jsou ještě otevřená, ke kterým jsou ještě otázky a parlament během dalších vyjednávání je chce mít objasněné. Ještě předtím, a to má Maritě pravdu, ještě předtím, než Evropský parlament eh, konečně definitivně anebo ještě několikrát průběžně, nevíme, jak dlouho to potrvá, zkrátka, eh, než Evropský parlament zaujme nějakou pozici. Takže, eh, t- protože tady je mnoho rozporů ohledně otázek, jak to vlastně bude dál s ekonomickými vztahy mezi EU a USA, což jsou dvě největší ekonomiky eh, a jaké to, budou mít, jaké to bude mít dopady na naše občany. A za třetí, obecně pozice naší frakce není žádným tajemstvím. E, jsme velice kritičtí vůči této dohodě. Říkáme, že tuto dohodu nepotřebujeme, protože tady jde mnohem více. Jde tady o e, omezování se na pouze dva trhy. Je to e, existující americký vnitřní trh a evropský vnitřní trh s naším aký komunitér. Je otázka, zda demokratické struktury na těchto dvou trzích se eh, vyvinuly. To je takový náš leitmotiv a právě v tomto duchu jsme podali mnoho pozměňovacích návrhů. Kromě toho tam máme eh, pozměňovací návrhy, jak už si správně říkal, k sektoru služeb, k sektoru eh, zaměstnanosti ve veřejném sektoru, ke službám obecně nebo ke službám ve veřejném zájmu Tady se pokoušíme upřesnit, že to pro nás nepatří do e, obchodní dohody. Do, do obchodních dohod obecně a proto ani do, obchod, do obchodní dohody s USA. Tak e, jak jsem e, se jak, pak jsou tu ještě další otázky, o kterých jsme diskutovali před chvílí s komisařem Katajnenem. Je otázka, do jaké míry bude možné vypracovat kompromis. Já jsem na tvé straně, myslím si také, že při prvním eh, prolétnutí těch různorodých pozměňovacích návrhů eh, bude možné se dopracovat k určitým společným pozicím. A na závěr eh, ještě bych chtěl říci, že bychom se měli pokusit vypracovat určitou komunikační strategii, eh, protože hovoříme o tom, že je potřeba více transparentnosti Výbor eh, INTA eh, Evropského parlamentu má určitou odpovědnost za to, aby zjišťoval, co si myslí eh, jednotliví europoslanci, jednotlivé frakce, ale při k, nebo k těm, osm, k těm téměř 900 pozměňovacích návrhů přibývají ještě stanoviska jednotlivých výborů které eh, zrcadlí názory různých částí veřejnosti. Měli bychom se tím zabývat, bereme tuto debatu velice vážně. Děkuji, paní Keller. Děkuji, já jsem se nechtěla vyjadřovat eh, nějak k obsahu, protože znáte náš postoj, ale spíše k procesu. I ten je velice důležitý, pokud má vést k uspokojivému výsledku i obsahu. Takže je velice důležité, abychom jako výbor maximálně využili odborných znalostí, které, který se nám podařilo eh, získat, takže a toho můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud všechny odstavce a úvodní ustanovení, kde jsou obsažená konkrétní eh, doporučení, tak pokud to eh, zakomponujeme do kompromisních pozměňovacích návrhů, myslím si, že vše potřeba zohlednit, nesmíme žádné z takovýchto návrhů nechat stranou, například kvůli tomu, že je tady příliš velké množství pozměňovacích návrhů. Když požádáme i další výbory, aby nám řekli, co jsou ty nejdůležitější odstavce, tak pak je asi na zpravodajích, eh, aby toto zhodnotili a my bychom je neměli limitovat žádným konkrétním číslem, protože některé výbory mají rozsáhlejší kompetence než jiné. Také si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom výborům a jejich zpravodajům dali možnost, aby se účastnili jednání stínových zpravodajů, protože by to všem zjednodušilo život. Až do posavat jsme se naplánovali a proběhla dva, dvě taková zasedání, je tady prostor pro třetí, takže si myslím, že by bylo dobré, abychom zorganizovali také takové jednání k hlasovacímu seznamu, protože víme, že to je často předmětem kontroverzí, toto bude seznam nesmírně dlouhý, takže si myslím, že by bylo dobré už si teď naplánovat určitý čas, kdy to budeme moci probrat. Také by bylo dobré, abychom hned na začátku měli možnost dojednat si alternativní kompromisní návrhy, protože místo toho, že bychom se vše snažili sloučit do nějakého kompromisu, který bude si vzájemně téměř protiřečit, tak eh, by možná bylo dobré sestavit kompromisní návrhy z jednotlivých částí pozměňovacích návrhů, které se mírně protiřečí a tak budeme moci lépe vyjádřit vlastní názor a přitom snížíme mm, ten počet pozměňovacích návrhů, o kterých budeme hlasovat. A Dále by nám zjednodušilo život, kdyby pan zpravodaj mohl jasně říci, které pozměňovací návrhy už jsou součástí kompromisu a o čem budeme hlasovat nad rámec kompromisu. Opět, abychom se vyhnuli problémům s hlasovacím seznamem. Skutečně si myslím, že je potřeba ten proces správně nastavit, aby všichni věděli, eh, jak tomu bude, protože ten objem pozměňovacích návrhů je obrovský. Takže musíme, máme teď trochu více času až do konce května, ale problém je, že nám vlastně do hlasování ve výboru zbývá už asi 10 dní a pak tedy 10, 10 dní do eh, hlasování na plenárce. Takže nevím, jestli tento časový prostor je eh, reálně využitelný, abychom eh, si připravili i pozměňovací návrhy na plenárku a zda se stihne jejich překlad a prodiskutovat tyto návrhy. Takže to je jenom takové moje dotazy, postřehy a doporučení, pokud jde o celý proces eh, spíše než obsah. Děkuji. Děkuji nyní paní Begin. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za předloženou zprávu. Já jsem byla touto zprávou potěšena. Předložila jsem k textu několik pozměňovacích návrhů a teď bych se k ním chtěla vyjádřit a říct názor naší skupiny. My si, eh, naše hnutí si eh, tuto dohodu nepřeje, protože si myslíme, že to bude bránit eh, industrializaci Evropy, poškozovat tento proces náš průmysl bude vytlačen ze stávajících trhů, zatímco americký průmysl z toho bude těšit. To ukazuje celá řada studií. Obchod v rámci Unie poklesne o zhruba 40 Budeme čelit konkurenceschopnosti anglických společností, které jsou lépe zorganizované, takže to opět Unii poškodí. V nejhorším scénáři ztratíme 1,3 miliony pracovních míst a nevíme, zda bude vůbec možné absorbovat na evropském trhu tento počet nezaměstnaných. Myslím si, že Evropská komise nám dává nereálná, téma, nereálná čísla o výhodnosti této dohody. Myslím si, že se tady Evropská komise staví proti občanům, dojde k poškození suverenity a také principu spolupráce, dojde k poškození role regulačních orgánům, firmy, které investují do výzkumu a vývoje, budou opět v Evropě poškozeny oproti svým americkým protěžkům. Asi není žádným tajemstvím, že mm, tyto dokumenty nejsou tedy ku prospěchu našich občanů a proto bychom neměli mlčky eh, sedět a dívat se na to, jak se eh, používá eh, obchod ve prospěch nejmocnějších. Paní Charanzová, zpravodajka za IMKO. Děkuji vám, pane předsedo. Já nebudu opakovat to, co jsem už říkala na IMKO. Zde jsem zástup předsedkyní v tomto výboru náhradníkem, ale přesto se zmíním o třech, čtyřech záležitostech. Za prvé se domnívám, že až budeme připravovat závěrečnou zprávu, měli bychom zohlednit také nedávný vývoj. Za prvé závazky, které na sebe vzala Evropská unie a Amerika, pokud je o vyloučený veřejných služeb, což si myslím, že pomůže tomu, že píšeme rozumný text v kapitole o službách a my jsme dospěli k tomuto na závěru také eh, v IMKU, že je tedy dobré jít cestou hybridního přístupu. Druhá věc, Komisařka Malstromová minulý měsíc předložila nový návrh k ISDS a já si myslím, že bychom se měli eh, zaměřit na to, jak promítnout tento model eh, ve finálním textu. Asi by nebylo dobré, kdyby konečný text nevzal v potaz eh, tento návrh Evropské komise. A moje poslední poznámka, ta se týká, týká celého tónu. Um, této zprávy. Vy jste na úvod vystupoval velice pozitivně, nebo spíše pozitivně, a tak si myslím, že by se to mělo promítnout i v tom písemném textu. Vy jste hovořil o ambicích na druhé straně Atlantiku, ale myslím si, že toto by mělo platit i pro nás, i pro naši zprávu. Takže se domnívám, že zpráva by neměla vysílat signál, že jsme proti této dohodě, aniž bychom ji ještě neviděli. Tedy, že jsme a priori proti. Takže si takže věřím, že se nám podaří sestavit ambiciozní a pozitivní text. A v neposlední řadě se chci zmínit o procesu, o tom už hovořila předřečnice. Myslím si, že je dobré zohlednit také výsledky jednání ostatních výborů, protože například ve výboru IMCO jsme mm, věnovali hodně energie a času nejenom zpracování mm, našeho stanoviska, ale také jsme si zorganizovali no, několik jednání a slyšení a tak si myslím, že bychom měli využít těchto odborných znalostí, které se podařilo schromáždit v jednotlivých výborech. Děkuji. Nyní pan Martin. Děkuji. Děkuji, pane eh, předsedo. My se domníváme, že vaše zpráva je velice dobrá, je to zpráva komplexní. Pokud jde o postup, tak eh, jsme nechtěli nějak naznačit, že takovýto mm, zkušený politik eh, neřeší tuto záležitost řádným způsobem. Naopak je jasné, že děláte maximum. Jediná věc, kterou bych asi zmínil v otázce procedurální, je, že naše skupina není eh, nadšená z nějakého dalšího odsunu, spožďování. Eh, Myslíme si, že by vše mělo být hotovo eh, do letní přestávky. Myslíme si, že červen je nejzaší termín, abychom to tady projednali na červnové plenárce. Parlament se musí jasně vyjádřit. Jenom pět oblastí bych zmínil a tam si přejeme, aby tato zpráva byla trochu doladěna či posílena. Jednak jde o vztahy nebo oblast pracovního práva, standardů v této oblasti. Řada lidí uvedla, že ty typ eh, může znamenat eh, eh, ohrožení industriálních standardů a změnu v regulačních standardech, případně také na pracovním trhu. Takže to je jedna věc. Veřejné služby, tady jsme předložili pozměňovací návrh, aby byly tyto služby vyloučeny a vítáme to, co řekla komisařka Malstromová ve svém vyjádření, ačkoliv to nebylo úplně tak jasné, jak jsem doufal, přesto mm, je to asi jasné, ale bylo by dobré, aby to i v našem materiálu jasně vyznělo, že veřejné služby by tady měly být eh, určitě z typ vyjmuty, zejména služby obecného zájmu, zdravotnictví, sociální služby, školství, distribuce vody a tak dále. To musí být mimo typ. Pokud jde o regulační eh, spolupráci a tuto radu o regulační spolupráci, eh, tak je třeba respektovat legislativní postupy EU, ale také postupy na národní, regionální a místní úrovni kde se přijímá legislativa v oblasti sociální či v oblasti ochrany životního prostředí. To nám nesmí ty typ eh, ohrozit. Eh, další věc je ochrana eh, investorů, to je samozřejmě nesmírně důležité, o tom už se mnohdy hovořilo. Nesmíme ohrožit, ohrozit ochranu investorů. A vždy jsme také hlas říkali, že je potřeba eh, se eh, postavit za evropské eh, výsady, které máme, takže to znamená, že i národní parlamenty musí být plně informovány, plně zapojeny, musí mít možnost, stejně jako my, ratifikovat tuto dohodu. Je to tedy dohoda, která musí být mm, ratifikovatelná také na národní úrovni. na které vítáme vaše zprávu a vítáme směřování, kterým se ubírá. Děkuji. Thanks a lot. Děkujeme, říká pan předseda. Jude, děkuji za slovo. Podobně jako Paul i David, já jsem skutečně ráda, že nebudeme hlasovat 7. května o této zprávě, protože nás čeká mnohem důležitější hlasování 7. května. A to je právě u nás ve Velké Británii ohledně nové vlády, čili to je skutečně pro mě veliká úleva. Mnoho pozměňovacích návrhů odráží obavy veřejnosti, debatu, která probíhá veřejně ohledně ty Proto si myslím, že je zajímavé podívat se na pozměňovací návrhy, na ty společné body, společná stanoviska, další prostor. Myslím si, že bude zajímavé pro vás i pro stínové zpravodaje se tím zabývat, podívat se, nalézt nějaký společný výchozí bod. A to je klíčové i pro Evropský parlament. Určitě určitým způsobem vyznačit naše roli v obchodní politice po Lisabonu. Samozřejmě paní Malstromová, paní komisařka, která předloží budoucí plán ohledně obchodní politiky, je zásadní stanovit si, jakým způsobem Evropský parlament nahlíží na určité věci, čili cokoliv, co se týká v těchto pozměňovacích návrzích eh, takzvaných těch gold standardů v rámci obchodních dohod podporovat eh, excelentnost v určitých oblastech. To je zásadní. V tomto ohledu tam je několik posměvacích návrhů. Veřejné služby. Důvod proč osobně si myslím, že je zásadní, abychom to zde měli jasně stanoveno, tak jak vidíme ve 397, kde velice jasně hovoříme přesně o tom, jak to znamená, jak bude vypadat jakákoliv dohoda TTIP ohledně služeb v obecném zájmu i v obecném ekonomickém zájmu. Proč? Protože máme konkrétní právní poradenství od uživatelů, od pracovníků v této oblasti, kteří jasně poukázali na slabá místa to, této dohody. Čili máme zde společné prohlášení, to je zásadní pro poukázání na určitou mm, veřejnou vůli, pokud jde o odstranění veřejných služeb, ale myslím si, že i v textu to musí být jasně stanoveno, konkrétně stanoveno, tak aby veřejné služby bez ohledu na to, jak jim byly organizovány, financovány, eh, manažovány, byly mimo tuto dohodu. A nyní mechanismus ISDS. Jsem přesvědčená o tom, že prostě by tam neměla být tato oblast s americkou stranou. Je to skutečně kvalitní veřejný justiční systém, domácí prostředky, dostačující pro řešení jakýchkoliv problémů. Pokud bychom umožnili INTA výboru vůbec uvažovat o rozpravě nebo, nebo vzít v potaz rozpravu v jiných výborech, v ITRE výboru, tam jsme měli hearing, malé podniky jsme tam pozvali, aby nám řekli svůj postoj k té typu A tam skutečně velice jasně zaznělo ze strany všech malých podniků z, e, z Evropské unie to, že nechtějí tento mechanismus, protože to vytváří neférovou diskriminaci místních společností, pokud jde o přístup k spravedlnosti. Čili je zásadní, abychom nalezli nějaký společný, společného jmenovatele v těchto oblastech. A na závěr vám přeji hodně úspěchu ještě před tou plenárkou, která nás čeká v červnu. Děkujeme. Kolegyně další, děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych eh, v tomto ohledu já jsem samozřejmě si přečetla, přečetla všechny pozměňovací návrhy, všechny názory i ostatních eh, výborů. Samozřejmě, že chceme chránit práva našich občanů, životní prostředí, potravinovou bezpečnost, dále jsou to, je to ochrana malých a středně velkých podniků, otázka chemikály a tak dále. Jsou to cíle, které nás čekají v oblasti klimatu, zlepšení v této oblasti a samozřejmě, že zde musíme mít určitá pravidla, určité předpisy, které musíme mít garantovány. Dále jsou to seznamy konkrétních věcí, které pokrývá naše smlouva a tak dále. Jiné výbory se obávají této dohody se Spojenými státy z jiných výborů, z jiných důvodů. Spíše podporují takzvaný ten princip evropského charakteru. Pokud jde o komisi, ráda bych, aby zhodnotila, aby zhodnotila celou tuto smlouvu. Máme zde pozměňovací návrh jedna ze strany GUE. Jsme viděli rovněž smlouvu, kde se hovořilo o 0,5 v této oblasti, pokud jde o zrušení všech tarifních překážek to bylo potvrzeno i panem profesorem Gabrielem Felmajerem, který spolupracuje s Evropskou komisí. Ráda bych se proto zeptala, jaké by byly zisky, zisky, které předpokládáme, vůbec z čeho bychom, jaký profit čekáme z této dohody TTIP. Já osobně si myslím, že vytvoříme obrovský transatlantický trh, ovšem nesmírně byrokratický, bude zde příliš mnoho pravidel, byrokracie, příliš mnoho administrativy a to na obou stranách Atlantiku. Myslím si, že zde budeme mít čím dál tím větší dopad na životní prostředí, negativní dopad na životní prostředí my prostě musíme chránit a musíme respektovat cíle, které si Evropská unie stanovila. Prostě nemůžeme samozřejmě podporovat obchod na úkor životního prostředí či eh, jiných sociálních oblastí. Prostě nemůže to být pouze Business Europe. Musíme tvrdit a musíme prosazovat něco, čeho budou těšit naše občané. Naši občané samozřejmě se obávají, myslí si, že je to pro nás škodlivé. Dneska například jsem distribuovala právě tyto, eh, ano, vidíte v, v holandštině, tu je to eh, v podstatě eh, symbol socialistů, je tam například rajče, které je tam namalováno. Já bych velice ráda, aby se, tento, aby se toto stalo mm, určitě tím sběratelským prvkem, protože my jsme tím chtěli říci, že prostě to není naše kapovcí, jak tomu říkají angličané. Pan Filne, děkuji, děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Skutečně, ano, jsem velice zaražen. My nyní zde vidíme obrovské množství pozměňovacích návrhů. Co vlastně děláme? Čeho chceme dosáhnout? A já si myslím, že bychom zde měli udělat určitou volbu, určitý výběr, nejenom jak se díváme na tuto dohodu, nebo jaké místo by měla mít v rámci stávající legislativy. Je to určitý follow-up, určité, určitá následná akce po zprávě, kterou jsme připravili před dvěma lety. Budujeme na této zprávě? Nebo je to něco, co je součástí probíhajících jednání, jakým způsobem, řekněme, se to promítlo v rámci, promítlo to, co jsme viděli před dvěma lety ve zprávě Modéry. To by byl první přístup. Druhý přístup, vytvořit nové usnesení, které by nahradilo víceméně to původní. Získat nový mandát Evropského parlamentu Teď to rozhoduje o tom, zda uděláme jednu či druhou věc. Zda určité pozměňovací návrhy schválíme či neschválíme. Já osobně jsem spíše pro tu první volbu. Mnoho lidí asi řekne, mně se před dvěma lety nepovedlo prosadit moje návrhy, tak se o to pokusím dnes. Důvod, proč si myslím, že tento přístup je špatný, je ten, že v podstatě to posune ten cíl, který chceme získat v rámci stávající jednání. A Evropský parlament se ocitl v takové situaci, kde ohrozíme naši důvěryhodnost jakožto seriózního partnera při podpoře různých obchodních dohod. A pokud půjdeme tou cestou, kterou jsem si zvolil já, to znamená, že budujeme na tom, co jsme vytvořili, tak není to, že nějaké nové červené linie a říct, a my jsme zapomněli ještě tam změnit tu či jinou věc. Ne, my prostě musíme sledovat a budovat na tom, co již jsme vybudovali, čeho jsme dosáhli. Já myslím si, že je zde rozumná potřeba tohoto přístupu. Máme zde mnoho dobrých návrhů ve vaší zprávě. Většina toho, co předkládáte, je velice kvalitní a jde přesně tímto směrem. A i mnoho pozměňovacích návrhů to, že zde voláme po liberalizaci víz ze strany mnoha kolegů, e, služby v oblasti dopravy, regulační konvergence, tarifní záležitosti, farmaceutické produkty. Tam jsme skutečně i ve zprávě Moreiry na to tlačili a tímto způsobem bychom měli postupovat i nyní. mnoha výborech, které předkládají stanoviska, musíme to respektovat, to je jasné, ovšem musíme především respektovat naši vlastní roli, čili nemůžeme je pouze přijmout, protože prostě zde máte nějaké stanovisko a oni tam přijdou s nějakými 20 dalšími červenými liniemi a vyčlenit z toho, vyndat z toho některé věci mm, a měnit prostě nějaké naše postupy. To rozhodně nemusíme opravdu velice jasně, když budeme hodnotit pozměňovací návrhy a i stanoviska jiných výborů, zda se tvoří nějaká další omezení či červené linie a pokud tomu tak je, tak prostě, oni, tak prostě nemůžeme přijmout. Je zde tolik aspektů této rozpravy, my prostě nepotřebujeme další. Ovšem, pan David Martin, jestli dovolíte, vám bych řekl to, že mě potěšilo, potěšily vaše slova to, že SAD per se není proti mechanismu ISDS v tomto mechanismu, v tomto eh, textu. Ale pokud to tam bude, tam musí respektovat možnost regulace. Možnost to, že ta regulace tam bude vždycky zachována. Čili to si myslím, že s tím bychom mohli souhlasit všichni, ovšem, co máme na mysli tou regulací, jak to chápeme v kontextu mechanismu ISDS. Já si myslím, že to neohrožuje eh, v samotné podstatě právo regulace. Můžete diskriminovat nebo vyvlastnit bez eh, kompenzace, ovšem zaplatit by se za to konečně důsledku mělo. Čili určité negativní věci by se tím asi mohly do toho dostat. Všem kvalitní ISDS mechanismus nebo řekněme kvalitní ochrana investic, ustanovení takového charakteru společně s mechanismem ISDS by mohlo pomoci zákonodárcům podívat se na důsledky možné diskriminace nebo řekněme vyvlastnění bez nějaké očkodnění. A my společně, pokud se rozhodneme, že to omezíme na tyto dvě možnosti, a to je podle mě záměrem celé věci a něco, v čím všichni souhlasíme, nebo bychom alespoň měli. Poté by si myslím, bychom mohli mít kvalitní znění u ISDS mechanismu, které by bylo konstruktivní. Děkujeme. Další pan Kokan, milí pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, pan Prus, mnoho věcí zaznělo, takže velice rychle ano, pokud jde o počet pozměňovacích návrhů asi 900, to nás nemusí nějak děsit. Pokud je to konstruktivní, pedagogické, tak si myslím, že bychom se neměli toho bát. Já jsem rovněž předložil několik pozměňovacích návrhů a v podstatě jsem chtěl něco upřesnit. Podniky, občané, organizace očekávají určité upřesnění, určitou zaangažovanost Evropského parlamentu v této oblasti, protože tato dohoda samozřejmě představuje zásadní oblast, nejde o nějakou systematickou opozici. Ne, musí to být konkrétní záležitost, která by nám umožnila v rámci této zprávy nějakým způsobem získat ten vlastně v rámci toho druhého mandátu jednání, být přesnější ze strany Evropské komise. Já vlastně, co jsem tím chtěl říct, v tomto okamžiku je, že já skutečně důvěřuji, skutečně důvěřuji panu předsedovi i zpravodaji, aby panu našemu zpravodaji, který udrží tuto konstruktivní pedagogickou linii, pokud jde tuto dohodu. Kristofere, pouze příklad ISDS mechanismus, to je pouze podstatě takový aktuální příklad Argentina a jedna francouzská společnost, Suez, možná tam jasně vidíme, jak by to mohlo vypadat, tento mechanismus ISS. Možná se to nebude jmenovat ISS, ale mělo by to chránit. Stáda samozřejmě, ale na druhé straně ten mechanismus musí chránit i naše investory. Merci beaucoup. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní poprosíme Evropskou komisi pan Ignacio, který byl hlavním vyjednávačem v této oblasti. Děkuji, děkuji, vážený pane předsedo, děkuji. Já budu velice stručný. Je jasné, že z našeho pohledu Evropské komise je toto nesmírně důležité usnesení. My se budeme snažit o vyslání jasné, o to, aby Evropské parlament vyslal jasný signál podpora ambiciózní TTIP dohody. Je jasné, že toto usnesení bude přijímáno ve velice obtížném, důležitém období vyjednávání o dohodě TTIP. Bude to mít zásadní dopad. Hovořili jste rovněž o rozpravě, která probíhá ve Spojených státech. Musíme počkat signály, které zatím máme. Hovořil o tom, že TPA legislativa typa, legislativa pravděpodobně je předložena v kongresu Eh, v brzké době. Nebude to jednoduchá diskuze, my musíme samozřejmě velice úzce monitorovat, sledovat tuto diskuzi, uvidíme, co v této legislativě bude zahrnuto, bude to prodiskutováno kongresem, tak abychom samozřejmě zabránili tomu, aby se stížili ještě nebo zkomplikovali tyto jednání a tato debata v kongresu. Já si myslím, že váš výbor jasně poukázal na to, že chce mít k dispozici text, který by pomohl kvalitnímu jednání. Samozřejmě, že budete se snažit, vidíme, o nalezení kompromisů, řekněme, v těch nejobtížnějších oblastech v rámci nejenom vašeho výboru, ale celého Evropského parlamentu těch nejobtíženějších bodů. Nebudu hovořit o podstatě celé záležitosti, možná pouze dvě poznámky. Pokud jde o ochranu investic, arbitráž této oblasti, my si myslím, že reforma systému je správnou cestou před. Komisářka Malstromová je připravena 7. května přijít do vašeho výboru opět s konkrétními náznaky toho, co máme na mysli, co si myslíme, že by se mělo předložit v této oblasti pro reformu arbitráže v oblasti investic a systému ochrany investic. Služby? Několik z vás se zmínilo o společném prohlášení komisařky Malstromové a pana velvyslance Fromenta. Třetí odstavec tohoto prohlášení je důležitý, prosím, rád bych obrátil vaši pozornost na to, že žádné závazky, pokud jde o liberalizaci veřejných služeb, žádné překážky, pokud jde o rozšíření služeb, které poskytuje veřejný sektor a žádné překážky zavést opětovně do veřejného sektoru služby, které byly v předchozím období outsourcovány. Čili myslím si, že pokud jde o veřejné služby, to si myslím, že v tomto veřejném společném prohlášení bylo jasně řečeno. A poslední záležitost udržitelnost, pracovní, právní záležitosti, životní podmínky životní prostředí. Samozřejmě, že to bude jedna ze zásadních kapitol celé této dohody. My se snažíme o přípravu našich eh, návrhů ještě před červencovým kolem jednání. A myslíme si, že skutečně bychom měli mít takovou kapitolu, která půjde ještě nad rámec toho, co Evropská unie a Spojené státy odvedly, v rám, odvedly společně v našich předchozích dohodách. Čili toto několik pouze slov poznámek a na závěr bych rád řekl, že těšíme na další spolupráci s vaším, s vaším výborem eh, v těchto obtížných jednáních, které obtížné etapě, která čeká. Děkuji vám, vážené kolegyně a kolegové. Eh, dovolte eh, teď ještě mě říci několik slov závěrem. Během této krátké diskuze se znovu ukázalo, že oblasti, které jsem popsal jako kontroverzní, jsou opravdu ty kontroverzní. I pro náš výbor. U těch ostatních si myslím, že jdeme podobným směrem. A sice, že chceme zlepšení jednotlivých detailů, jejich dopilování, což si myslím, že v té zprávě bude možné. Já bych chtěl, abychom e, ofenzivně formulovali naše zájmy, abychom ofenzivně vyslali signál směrem k Ignáciovi a také, abychom ofenzivně vyslali signál e, do Spojených států. Samozřejmě že eh, rizika by měla být vyloučena, to je naše společná linie a na tomto základě se dá eh, nadále pracovat. Pokud jde o ty kontroverzní body, tak eh, samozřejmě ISDS. Eh, Ignacio, eh, já si myslím, že je více než legitim, by bylo by více než legitimní, kdyby eh, komisařka přišla do našeho výboru. Já už jsem slyšel takové zvěsti, že 7. května bude komisařka informovat radu o svém novém modelu a e, aby bylo s parlamentem a radou zacházeno stejně, tak já očekávám, že e, komisařka ještě dříve než na tisk nebo na radu nebo na kohokoliv jiného se obrátí na náš výbor a představí nám závěry e, jednotlivých konzultací a že s námi bude diskutovat. Potom také bude Eh, na základě budeme dále diskutovat o eh, zprávě, eh, to je zcela jasné. Pokud jde o služby veřejného zájmu nebo služby obecně, tak to je poměrně citlivá otázka. V různých členských státech je ta situace rozdílná ale je zapotřebí zajistit, aby tato oblast byla eh, otevřena pouze tehdy, kdy to budeme chtít, respektive kdy to budou chtít místní orgány. Eh, tak by to mělo být. Ve všech těch oblastech Maritě má pravdu, Ignacio má také pravdu, že to prohlášení Fromena a Malmströmové je společné Eh, já jsem ani eh, nepožadoval ve svém návrhu eh, takovéto prohlášení, nicméně to prohlášení už teď existuje a musíme na něj nějakým způsobem odkázat a detailněji o něm pojednat, protože například existují také služby ve veřejném zájmu, které nejsou státně subvencovány, ale přesto je potřeba je chránit. Takže, eh, jak říkám, musíme velice detailně eh, vážit slova eh, také s ohledem na podobné skutečnosti. Potom otázka práv zaměstnanců. Ta je pro mě jednou z těch nejcentrálnějších. Tady, pokud jde o zajištění proti rizikům. Samozřejmě, že chceme férovou hospodářskou soutěž, která by se zakládala na kvalitě a na efektivitě služeb a produktů a nechceme eh, hospodářskou soutěž na základě sociálního dumpingu. A k tomu patří samozřejmě osm ústředních pracovních norem ILO, a plat, který je stanoven těmito normami. Já už jsem eh, na začátku hovořil o delegaci do Větnamu na začátku dnešní schůze. A eh, kolegové, tam bylo obdivuhodné, že ze strany Spojených států v rámci vyjednávání eh, TPP, že USA požaduje od Větnamu, aby ratifikoval a implementoval těchto osm ústředních norem. a že také toto, že tato implementace bude závazná. Ne tak, jak to máme my v obchodních dohodách, že to budeme podporovat, ale Spojené státy zkrátka požadují od Větnamu, aby závazně prosadil a ratifikoval tyto normy. Takže na jedné straně Spojené státy vůči svým obchodním partnerům eh, požadují závazně eh, normy ILO a ve vyjednávání s námi ale sami nechtějí eh, prosazovat podobné věci. A já si myslím, že k tomu bychom také měli zaujmout poměrně jednoznačné stanovisko. Pak je tu otázka eh, regulatorní sporu práce, o které hovořil David Martin. Eh, pane Filnere, to je opravdu novinka. Eh, to ve správě, to, o tom se v souvislosti se zprávou pana Moreiry tolik nediskutovala ale v podstatě v našem výboru neexistují příliš rozdílné názory, nebo jsem tady aspoň e, nic kontroverzního nezjistil. Tady si myslím, že se shodujeme na tom, že spolupráci, spolupráce ve vývoji standardů je celkem smysluplná, ale otázka, e, jak legislativně e, to má řešit, jak, jak se to bude řešit legislativě, náleží parlamentům. A e, spolupráce potom musí probíhat prostřednictvím aktů přenesené pravomoci a prováděcích aktů a ne, e, abychom vytvářeli nějaké nové struktury nebo systémy. Tady si myslím, že všechny pozměňovací návrhy jdou stejným a podle mě správným směrem. E, pokud tedy jde o takovou průběžnou bilanci toho, co se zatím stalo, tak tu jsme nyní absolvovali, ale musíme také samozřejmě hledět do budoucna. Samozřejmě jsme to, jsem zakládal tuto zprávu na zprávě pana Moreiry, nicméně od té doby se toho hodně stalo. Nyní tato naše zpráva je detailnější po těch eh, proběhlých kolech vyjednávání. Eh, konaly se také veřejné diskuze a my, jakožto zástupci voličů, Eh, jsme tyto diskuze sledovali a na jejich základě vytvářeli návrhy. Takže eh, takže to je tedy taková průběžná bilance toho, eh, co nastalo a co můžeme očekávat od budoucího vývoje. Máme před sebou 898 pozměňovacích návrhů a 14 stanovisek výboru, kterými se musíme zabývat a já jsem pevně přesvědčen o tom, že pokud jde o e, expertní znalosti některých poradních výborů, tak je potřeba na ně brát ohled, protože ať už jde o výbor pro kulturu, nebo o LIBE, nebo e, o IMKO, tak všechny tyto výbory mají svá vlastní specifická hlediska, která sformulovala ve stanoviskách a které bychom měli začlenit do našeho usnesení které potom eh, předáme našim vyjednavačům. Tato perspektiva by se měla nějakým způsobem setavit v kompromisy, což bude náš úkol v nadcházejících týdnech. Eh, budeme na tom pracovat velice intenzivně eh, a budeme se snažit vypracovat návrhy kompromisu, protože ještě jednou říkám, eh, naším cílem je co největší většina v parlamentu, tak abychom vyslali správný signál komisi i vyjednavačům ve Spojených státech. A samozřejmě budu jednat o kompromisech se všemi, kdo budou k jednání ochotní. u mnohých legislativních textech v minulosti bylo například 3000 pozměňovacích návrhů, to je případ REACH. E, tehdy jsme byli e, tím naprosto zavalení, nicméně jsme dospěli k dobrému výsledku. Proto já i teď jsem optimista a myslím si, že e, tento cíl se nám společně podaří. už musíme využít dosavadních zkušeností, dosavadních vzájemných vztahů k tomu, abychom vytvořili co nejsemknutější pozici Evropského parlamentu, která by zprostředkovávala názory evropské veřejnosti. Já se tedy těším na spolupráci a děkuji vám. Yes, uh, dear colleagues, this was a takže, vážení kolegové, toto byl poslední bod na dnešním programu jednání. Končíme tedy trochu s předstihem. Uvidíme se ovšem zítra ráno v 9 hodin. Děkuji vám.